Right, thank you, thank you very much. Um, this is... Děkuji mnohokrát. Pokračujeme v našem hlasování. Byl to maraton, který probíhal především včera. Chtěl bych poděkovat za trpělivost, za to, že jsme nakonec skutečně zrychlili, rychle jsme mačkali hlasování. Takže včera večer jsme odhlasovali všechny prvky šestého balíčku. Jean-Paul chce nejdříve slovo, prosím. Paní předsedkyně, jenom na začátku naší schůze bych vám chtěl poděkovat, chtěl bych poděkovat především tlumočníkům, kteří byli tak laskaví a zůstali ještě po pracovní době, takže ti, kteří zůstali, možná nejsou tady osobně, jsou tady jejich eh, kolegové, tak bych chtěl poděkovat eh, za jejich gesto, že zůstali déle, to naši poslanci ocenili a chtěl bych říct, že jsme skutečně jejich klienty. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Thank you very much, I'm conscious they were. Děkuji mnohokrát, vím, že tady taky skutečně zůstali dlouho. A Hlasovali jsme všechny prvky šestého balíčku jménem socialistů a demokratů. Pan Bulman eh, požádal, aby jeho výhrady, které se týkaly vyjednávání dohody v rámci prvního čtení, aby tyto výhrady byly zapsány do zápisu. Já jsem zdůraznila, že náš výbor musí rozhodnout, zda bude chtít vstupovat do vyjednávání v rámci prvního čtení. Zrazňuji, že to není mandát, který musíme ukončit. To znamená, že nemusíme ukončit vše v rámci prvního čtení. Záleží, jak daleko se dostaneme a co musí udělat náš výbor. Musíme dát mandát eh, vyjednávacímu týmu Evropského parlamentu a uvidíme, zda se nám vůbec může podařit eh, vyjednat vše v rámci prvního čtení, tedy v rámci celého balíčku, který již byl rozhodnut, čili rozhodli jsme se, že to budeme vyjednávat jako jednotný celý balíček a já bych chtěla, aby v tomto vědavacím týmu byl předseda, zpravodaj a stínový zpravodajové, aby těto lidé mohli zahájit vyjednávání. A jak říkal pan Bulman, dnes odpoledne, spíš to bude taková výměna názorů a informací, čili je to takový neformální trialog spolu s předsednictvím, protože zástupci předsednictví by chtěli vysvětlit, jak daleko se dostali ve svém vyjednávání a my bychom také chtěli informovat, jak podrobně budeme postupovat, čili to si chceme ještě říci před velikonoční přestávkou. Jak už jsem říkala, náš výbor musí poskytnout mandát. Bude tady Jean-Paul, Udo. Jean-Paul, chcete k tomu ještě něco říct? Paní předsedkyně, děkuji. Chtěl bych vám říci, že za EPP sdílíme vaši představu, že bychom měli takto postupovat. Chtěl bych říci, že to je tradice v našem výboru. A když se ohlednu zpět, tak je to šest let, kdy jsme vyjednávali, kdy jsme hlasovali v našem výboru a e, takto jsme vždy v našem výboru po měnové otázky postupovali. Čili to by nám mělo umožnit, abychom pochopili stanovisko jiných a ze zkušenosti víme, že to také e, zrychlí určitou účinnost Podobně jako v balíčku o dohledu, tak eh, tam jsme měli diskusy spolu eh, se zástupci rady a chtěli jsme odložit hlasování, abychom se mohli vrátit eh, do Evropského parlamentu a abychom mohli dále pokračovat ve vyjednávání. Já si myslím, že tento postup není asi úplně obvyklý, ale skutečně prokázal svoji účinnost, rychlost. To je otázka, kterou jsme řešili v roce 2010 a z tohoto důvodu jsme tady pro podobný postup, protože tato neformální diskuse, eh, ta za, začne dnes a jak jste sama říkala, cílem není, abychom za každou cenu došli k dohodě v rámci prvního čtení, ale abychom měli rozumnou diskusi s cílem maximální účinnosti a abychom také mysleli především na naše spoluobčany. Vy jste požádala o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chtěla jsem jenom připomenout, že jako koordinátoři jsme strávili spoustu času na začátku tohoto procesu. Snažili jsme se rozhodnout, jak bychom s tím měli zacházet. A skutečně jsme se dopracovali k závěru, že to bude balíček šesti a že pak budeme mít několik různých zpravodajů z různých skupin, které budou, kteří budou spolupracovat společně v souladu s tím, co jsme si dohodli v balíčku dohledu. Takže toto rozhodnutí bylo učiněno a proto bych byla velice zklamána, kdyby teď padl nějaký návrh, že tento balíček šesti, že se to nedá dohromady v tomto, eh, v tomto okamžiku. Naprosto chápu frustraci skupin, které možná ne vždy eh, se to dělá podle nich. Jak víme však, tak eh, jsme mnohokrát byli v různých skupinách, vždycky jsme respektovali stanovisko parlamentu, ale chce, chceme mít transparentní hlasování, chceme se dostat ku předu v trialogu a vyjednat dobrý balíček podle závěru parlamentu, takže bych vás chtěla vyzvat k tomu. Je to začátek, výsledek velmi dlouhého procesu, toto není konec, takže včera to bylo velice důležité, ale byl to teprve první krok. Toto, kdybychom to mohli si ponechat jako balíček, tak by to určitě bylo něco, co oceníme. Děkuji. Požádal jste o slovo, ale včera jste užádal o slovo, takže je tady ještě něco víc, co, bychom, co byste chtěla dodat? Ich würde, äh, Rád bych ponechal věcný tón, eh, který běžně udržujeme a chtěl bych poukázat na jeden rozdíl. Včera to byla taková mm, nálada nového začátku a vy jste v podstatě připravili prohlášení, v kterém tomuto výboru nebo nevím komu, chcete dát mandát eh, pro kompromis, kterého se má dosáhnout během prvního čtení. Tento mandát eh, pro kompromis v prvním čtení má jasný předpoklad. A tento jasný předpoklad znamená konzens v nejdůležitějších otázkách. Ale je to největší rozdíl ve srovnání s balíčkem dohledu, to je to, co můj stěný kolega Jean-Paul ehm, dal dohromady. V tomto balíčku ehm, byl jeden konsens, ale v tomto balíčku konsens žádný nemáme, protože v podstatných částech jsou názory výboru, názory, které nejsou zcela jednotné a prosím, nemějte mi to za zlé, protože my jsme byli ti, kteří velmi dlouho argumentovali eh, proti vám. Eh, říkali jsme, že musíme vyjednávat tak dlouho, až konzenzu dosáhneme. Vy jste to zamítli, zamítli to je ostatní. To není naše zodpovědnost. Ale Teď jsme se dostali eh, do bodu, kdy konstatujeme, že předpoklady pro mandát kompromisu při prvním čtení nebyly dány. A proto bych chtěl požádat, abychom to takto eh, zapsali, eh, dali do protokolu, že předpokladem pro kompromis při prvním čtení, že předpoklady tady nebyly vytvořeny. A dále bych chtěl požádat o to, abychom se na eh, zasedání, na setkání koordinátorů příště ve Štrasburku zabývali tím, jak budeme dále postupovat. Myslím si, že toto bude nejferovější a nejpřiměřenější řešení, které můžeme, kterého můžeme s tímto balíčkem dosáhnout. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že bych asi měla opravit to, co jste řekl. Včera jsem postupovala podle standardního požadavku, že pokud chceme dosáhnout schody v prvním čtení, tak konzultujeme výbor a vy jste do toho vstoupili ještě předtím, než jsem to stihla představit. Přitom já jsem právě myslela na jednu věc, a to sice, že to odložíme dnes na dopoledne. Vy jste říkal, cituji, článek 70, který se týká projednávání s jinými institucemi a říká se, předtím, než si zahájí takováto jednání, tak příslušný výbor by měl učinit rozhodnutí většinou svých členů a zaujmout povinné stanovisko nebo prioritu. My jsme to již udělali. Nicméně my jako výbor můžeme eh, získat mandát, abychom vstoupili do jednání. Také tady máme přílohu 21 kodexu chování v rámci legislativního postupu a rozhodnutí, jak zahájit vyjednávání. Říká se, Eh, obecně je možné využít všechny možnosti v rámci řádného legislativního postupu. Rozhodnutí dosáhnout dohody na začátku legislativního procesu by mělo být i rozhodnutí na vždy podle jednotlivých individuálních případů s přihlédnutím k specifikům každého konkrétního případu. Mělo by být politicky odůvodněno například v případě politických priorit eh, případě e, nekonfliktní povahy návrhu a urgentních situací a také na základě postoje předsednictví k dané agendě. Musím říct si, že za stávající situace se domnívám, že to je politická priorita, že se jedná o urgentní záležitost v tom smyslu, že jestliže se nám podaří dosáhnout dohody, tak, eh, se na, tak to přispěje k řešení obtížné aktuální situace na trhu. A co se týče postoje stávajícího předsednictví, tak to také si přeje postoupit ku předu. Takže není to otázka koncensu, jak říkáte vy, ale je to otázka většinového hlasování. A tak eh, jsem to chtěla říci. A teď má slovo Sven, prosím. Děkuji. Myslím, že to je poměrně nešťastné, protože teď tady máme diskusi, eh, kterou jsme eh, neměli mít za situace, kdy tady 40 lidí čeká, ale spíše to mělo proběhnout v rámci koordinátorů kdy bychom měli hledat nejvíce demokratické řešení. Já musím říci, že po eh, skonzultování našeho předsednictví je obvyklým pravidlem v této sněmovně, že snažíme se dosáhnout schody v prvním čtení, jestliže existuje většina v příslušném výboru. Proč je tady do, proto dobrý demokratický důvod? A to sice naši kolegové v jiných výborech se nemohou vyjádřit eh, k jednotlivým aspektům. Což znamená, že my jak se jim zabráníme, aby oni hlasovali v plenárce na ta různá obtížná témata. A musím říct, že tady jsme slyšeli řadu obav od, z různých politických frakcí a poslanců, kteří nejsou členy našeho výboru. Včera zde mm, se hodně objevovaly e, názory, které byly odhlasovány ne širokou většinou, ale bylo to v poměru 60 ku 40. A e, nyní ti ostatní členové, ti ostatní poslanci nebudou mít možnost se vyjádřit v plenárce a nebudou mít moci ovlivnit postoj této sněmovny vůči radě. A tam, kdy nám vzniká demokratický problém. A chtěl bych říci, že je pravda, že tady jsou tlaky trhu, je tady urgentnost, je to urgentní naléhavá záležitost, to ano, ale e, zároveň je je to velmi důležité. Zdá u takto důležité agendy my zabráníme našim kolegům, aby se vyjádřili, aby ovlivnili naši pozici vůči radě. Když jim to dnes zabráníme na základě většinového hlasování, tak musím říci, že se bude jednat o zásadní porušení tradic této sněmovny. A to sice, že do první čtení může být ohlasováno jenom velkou většinou. No, eh, Musím říct, že to neodpovídá těm pravidlům, které jsem právě přečetla. Já tady nechci otevírat obecnou diskusi. Nechci to teď nastolovat. Pervanš, omlouvám se, ale opravdu nedám, nedám vám již slovo. Pokud je tady snad nějaký další koordinátor, který by si chtěl vzít slovo jako ostatní, tak to možná ano. We, we are going to take a vote. You will have budeme o tom hlasovat. Budete mít možnost se demokraticky vyjádřit. Silví, máte slovo. Uh, Chci jenom říci, že pochopitelně sdílím obavy, které vyslovil Sven. Je to velice důležitá otázka. Je důležité, aby demokracie náležitě fungovala. Ale co teď děláme? Začínáme vyjednávání a já bych chtěla zdůraznit tuto skutečnost. Nejsme eh, ochotní něco uspěchat a Zcela jistě naše stanovisko není takové, že jsme připraveni do prvního čtení. Měli bychom naopak zahájit diskuse a potom teprve uvidíme. Ano, Svene, spolu s koordinátory. A pokud nebude možnost najít dobrou dohodu, tak nebudeme postupovat dál. Ano, zahájíme vyjednání, uvidíme, jestli se nám podaří prosadit eh, první čtení a pochopitelně bude nutné informovat nejen koordinátory, ale všechny členy tohoto výboru, jak ta vyjednávání probíhají čas od času. Tak eh, to běžně chodí. Já tedy navrhuji, abychom nyní hlasovali. Prvanč, nezlobte se, ne. Já si myslím, že ne. Ani jste tady včera nebyla při hlasování. Paní předsedkyně, Chtěla bych jenom zaznamenat, že jste mi odmítla dát slova, aby to bylo v zápisu, eh, že jsem nemohla pohovořit na plenárním zasedání našeho výboru, čili neměla jsem možnost hovořit před ostatními členy. Eh, jsem také koordinátorka, čili je důležité, abychom měli schůzi koordinátorů, čili z tohoto důvodu bych eh, chtěla mít možnost k tomuto tématu pohovořit. I was going to give priority to coordinators. Jsem dát prioritu koordinátorům a zpravodajům a nezlobte se, nemůžete hovořit před zpravodajem. Pokud jste ochotná zahájit diskusi a dát slovo jak zpravodajům, tak stínovým zpravodajům, tak... Ale nejdříve jste říkala, že dáte slovo také koordinátoru. Ale tak, když jste mi teda dala slovo, tak děkuji. E, doufám, že nejdu proti koordinátorům z naší skupiny socialistů. Je to politicky naléhavá otázka a skutečně trhy čekají na naše rozhodnutí, protože v eh, ekonomické situaci v Evropské unii už několik let v podstatě vysíláme signál špatné zprávy, eh, co se týče trhu. A jsou tady dvě věci, které jsou v sázce vedeme politickou diskusi a včera večer bylo jasné, že tady nepanuje konsenzus. A pro Evropský parlament, eh, pokud má zahájit vyjednávání pod takovýmto silným tlakem, nejen ze strany rady, ale také ze strany trhu, abychom dospěli k dohodě v rámci prvního čtení, tak je to nejlepší řešení toho, abychom měli špatnou dohodu. A chtěla bych vás požádat, abyste se eh, podívali také na to, jak to lidé vnímají zvenčí. Celou řadu let prosazuje, aby parlament prosadil svůj hlas v rámci vyjednávání, ale proč máme takovou tu eh, diskusi od loňského roku, od března? Proč se bavíme neustále o možnosti dohody v rámci prvního čtení? Protože jsme pod tlakem Rady a Evropský parlament vždycky v takové situaci, díky našemu rozdělení, nakonec eh, se vzdá úplně radě. Takže je to důležité jednak z politického, ale i demokratického hlediska. A pokud nebudeme respektovat eh, skutečně eh, právo Evropského parlamentu podle daných podmínek, tak to nakonec bude rada, která z politického i demokratického hlediska nás eh, doslova převálcuje. Děkuji. We have very strong Máme velmi silné eh, pozice v řadě věcí a ehm, máme tady, eh, víme, jak vypadají tato stanoviska, takže si myslím, že eh, je zcela jasné, že existuje řada věcí, o kterých vyjednáváme kde zase nejsme tak rozděleni, jak by někteří ehm, chtěli ehm, prezentovat. A myslím si, že jsme se samé tak, také ukázali věci, v kterých jsme rozděleni, ale myslím si, že budeme se chtít dopracovat k dobrému výsledku. Lise si přál, přál ujmout se slova. Paní předsedkyně, myslím si, že v okamžiku, jako je tento, je důležitost um, celé otázky um, uh, volá po moudrých rozhodnutích. A um, toto je, to, co chci říct, je to i prosté. Tento parlament je rozdělen uh, ve velmi klíčových otázkách. Nejsou to marginální záležitosti, jsou to velice klíčové uh, otázky a myslím si, že urgentnost je taková, že bychom měli vnést eh, určitý moudrý postup do eh, tohoto procesu. Takže bych chtěla vyzvat eh, důrazně naše kolegy, aby nevyhnucovali stanovisko které poruší běžná pravidla tohoto parlamentu a které by také narušilo solidaritu, která je jednou z nejdůležitějších věcí nebo zdrojů síly tohoto parlamentu. Nejsme pod tlakem, nejsme pod tlakem trhu, jsme pod eh, tlakem toho, že se naruší eurozóna a může se na dlouhou dobu porušit eh, politický postup a také politická budoucnost naší společné unie. Toto není technická záležitost, toto je záležitost politická. A ještě důležitější než jenom eh, trach, eh, tlak trhu je, je tlak vynakládaný ze strany našich občanů. A musíme se podívat na to, co se děje ve všech eh, možných zemích kde jsou velmi skeptické, kritické politické síly vůči celému evropskému projektu. Eh, já si myslím, že toto je eh, signál. Eh, tady jsme vyzváni k tomu, abychom my jako zástupci občanů postupovali moudře. Prosím, nevinucujme věci teď. A to, toto je má výzva eh, našim kolegům. Nezískáme tím nic, můžeme to, o toho hodně přijít, když se sami budeme nutit do nějakých vyjednávání bez eh, řádného eh, porozumění toho, kam se chceme dostat. A to je to, co jsem vám v tomto okamžiku chtěla říct. Děkuji. Děkuji. Markus se chtěl něco, k tomu něco říct. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Já se teď skutečně ptám, v jakém kině sedím Říkala jsem si, že jsem v Evropském parlamentu, e, protože máme jednací řád a tam se přeci rozhoduje podle většiny. Včera jsme čtyři a půl hodiny rozhodovali e, s většinou hlasů. A není přeci možné, abychom teď hovořili o procedurální otázce a aby tady menšinová pozice e, se stala většinovou pozicí. Já to považuji za nepřijatelné. A pak se milých kolegů e, zeptám ještě na toto. E, chcete skutečně, abychom se dostali co nejrychleji do pléna? Tam taky nevyhrajete. Když se podívám na většinové poměry, tak jak tady včera vypadaly, tak v plénu taky nevyhrajete. Takže menšinová pozice eh, taky nezíská, se z ní nestane žádná většinová pozice, ale eh, k demokratickým pravidlům eh, patří to, že jedno prohrajete, jedno vyhrajete. A když prohrajete, tak to musíte být schopni taky akceptovat. A když vyhrajete, tak to musíte akceptovat taky. A poprosil bych kolegy, aby akceptovali, že to dopadlo tak, jak to dopadlo prostě. A nezlepší se situace tím, že teď se pomocí procedurálních otázek pokusíme věci vyřešit, budeme se jenom izolovat a na jiném místě taky se nám nedostane žádné solidarity. Děkuji. Thank you. I'm Robert. Děkuji. Roberte, ty se taky hlásíš o slovo a potom už eh, musím skutečně ten seznam uzavřít, abychom přistoupili k hlasování. Takže Roberte. Prosím, nerozčilujme se, milí kolegové, pojmu to velice stručně. Všichni jsme eh, už jednou prohráli nebo vyhráli při hlasování. Samozřejmě eh, akceptuji většinová usnesení i to, co se rozhodlo včera tady. Ale jediné čisté řešení by bylo, kdybychom co nejrychleji se dostali s tímto balíčkem na plénu. Pak by totiž jsme měli, všichni poslanci by měli možnost se vyjádřit k těmto klíčovým otázkám. A pak eh, se může stát, že většina, která tady byla, se zase potvrdí, ale pak máme aspoň jasno, pak učiníme demokratické rozhodnutí a je to svobodná vůle parlamentu. To, co teď děláme, to bohužel je eh, něco, co se dohaduje někde vzadu v komůrce, pár lidí se o tom baví, pak se o tom diskutuje s radou, s komisí a někdy z toho vyplynou výsledky, eh, které, eh, o kterých člověk může pochybovat. To znamená, ještě jednou jediné jasné řešení by bylo, abychom co nejrychleji se dostali na plénum a pak, když se budete jistí svou většinou, tak se jistě prosadíte. A podle toho naši eh, vyjednavači pak budou mít plénum za sebou a nejenom nějaké rozhodnutí, které bude založeno na náhodném vyjednávání. Udo, if you want to interrupt your own... Děkuji. Udo, jestli chceš přerušit svou vlastní stranu, prosím do toho. Mám návrh k jednocímu řádu. Paní předsedkyně, pokud se tady nebudeme schopni dohodnout, tak to uděláme jako u mm, zprávy Schwab půjdeme na plénum a e, necháme plénum, aby definovalo mandát. To by bylo nejčistější řešení, nejčistší postup, o kterém bychom se mohli dohodnout. Možná by kolegové z jiných frakcí mohli přijmout tento demokratický návrh. I've had a Už jsem měla žádost o Jean Paula, abychom to nechali odhlasovat, prosím. Děkuji, já si myslím, že ta Diskuse trvá už dlouho, je tady většina, která se vyslovila a podle mého názoru není povinnost, abychom dospěli k konsenzu. V podstatě i naši občané nemají nikdy třeba konsenzus. Čili jsou to jasné věci, které eh, vznikly po několika měsících vyjednávání. Já si myslím, že není nutné, protože na parlamentním zasedání budou hovořit opět stejní poslanci a myslím si, že to tu věc jako takovou nezmění. Já si myslím, že většina se včera definovala. V případě některých otázek, jak se říkala paní předsedkyně, je to velká většina, to znamená to jsou věci, na kterých jsme se v podstatě už dohodli. A co se týče diskuse s eh, radou, ta nám umožní, abychom lépe definovali naše manevrovací limity a abychom mohli lépe zhodnotit naše stanovisko. Já si myslím, že pokud to budeme opožďovat a oddalovat, tak eh, by to mohlo diskreditovat tento Evropský parlament. A pokud eh, Evropský parlament nedaj, nenajde rychlé řešení, tak to pro nás nebude žádné vítězství. Takže vás žádám, paní předsedkyně, abychom hlasovali, jak jste naznačila, eh, abychom hlasovali o mandátu pro vyjednávání, pro tato neformální vyjednávání a uvidíme, jak to dopadne. Ale myslím si, že je dobré, abychom postupovali v tomto směru. Jean-Paul požaduje o hlasování, takže mohli bychom to udělat. Dobrá, prosím, zasuňte hlasovací štítky, pokud je máte a chtěla bych a říci všem, že pokud eh, se vám něco nelíbí, tak to hlasování podoběhlo tak 27 pro, 28 pro, 8 proti Gulard, 36 pro, 11 proti Ferrera, 41 pro, 4 proti Hegland, 38 pro, 5 proti Ford, 25 pro, 13 proti. Takže mám pocit, že nic z toho nemůžeme považovat za malou většinu. Předsedkyně, můj návrh, abychom provedli hlasování tak, že necháme plénum definovat mandát. I nadále eh, si myslím, že to je návrh mm, jako kolegy Koze, se proto bych poprosil, abychom nejprve hlasovali o tomto. No, Nejprve tedy chceme hlasovat o tom, zda posuneme věc na plenárku, takže hlasujeme o tomto. Otevírám hlasování. Uh, right. Uh, one S&D needs to unplug and three. Jeden SD, SD se musí... Right. Aha, tak jedno SD tam máme navíc a tři, tři z EPP tam máme navíc. Who do it now? Prosím, hlasujeme. Končím hlasování. To je zamítnuto. 14 pro, 25 proti. Nyní otevírám hlasování o tom, o ne- vyjednávacím mandátu zahájit diskusy s předsednictvím. who's going to vote voted. Hlasovali všichni, kdo měli hlasovat. Končím hlasování. 26 pro, 14 proti. Budeme tedy takto postupovat. Děkuji. A děkuji vám za trpělivost a schovývavost. A nyní můžeme pokračovat v pořadu jednání, jen co se trochu zorientuji, co vlastně máme teď na pořadu. Thank you everybody. Those who... are... Dobrá, děkuji všem. Prosím kolegy, ty, eh, kteří odcházejí, zda by tak mohli učinit potichu. A nyní budeme pokračovat v naší rozpravě o derivátech. Never mind, such is life. Tím už jsme promrhali čas, takže bych ráda předala slovo Werneru Langenovi. A chtěla bych všem připomenout, že toto je, prosím, prosím, rozhovory veďte mimo tento sál. Toto je pokračování diskusí, které jsme eh, započali ve Štrasburku. Um, Mám tady seznam eh, řečníků. Werner bude jako, mluvit jako první, pak eh, jsou to zelení, nevím přesně, kdo bude za ně mluvit, jestli svoje nebo Pascal, eh, oba jsou zde, pak Antolin a já sama. Pokud ještě někdo chce hovořit, tak prosím mě dejte znamení. Werner. Děkuji. Diskuze měla být vedena od 9 do 9.40, takže vlastně už jsme to přetahli eh, o tři minuty. A proto budu mít krátký úvod, protože je to vlastně jenom pokračování celé diskuze. Za prvé, včera eh, jsme dostali zprávu z USA, mimo jiné od Gary Gensle, který byl také tady na výboru, o tom, že kongres eh, Eh, odsouhlasil tuto část eh, dodd frack a vlastně to, pardon, eh, chce oposunout o 8 měsíců. Takže konec roku 2012 je tímto vlastně ohrožen. To, co bylo původně plánováno. Teď jsme si zajedno v tom, že nemůže nastat situace jako u Bazile 2, že se tady na něčem dohodneme a američané se z dálky dívají na to, ehm, jaké, jak si mohou ponechat výhody tohoto nařízení pro sebe a to znamená, to je nová věc od naší poslední diskuse. Druhá věc, ehm, derivát státy eh, eh, Víme, že z Německa bylo ohlášeno, že v březnu jenom v Německu to bylo 637 800 derivátů, s kterými bylo obchodováno. Z níž polovina eh, byly označeny za takzvaně vysoce rizikové deriváty, takzvané knockout deriváty které od eh, určitého, mm, eh, určité hodnoty indexu vedou ke ztrátě hodnoty akcí. A je možné diskutovat o tom, jestli je to ve smyslu rozumné finanční eh, struktury a jestli to vůbec je přípustné. A třetí má poznámka, chtěl bych mm, poděkovat sekretariátu, protože sekretariát mm, měl obtížný úkol 975 pozměňovacích návrhů to bylo, které měl dostat, dát nějak dohromady na začátku předběžných jednání. Skutečně bych chtěl poděkovat ještě jednou navrhnout sekretariátu. Eh, Poprvé bylo to rozpracováno teď a eh, po diskuzi bych chtěl hned po Velikonocích eh, na úrovni zpravodajů a stínových zpravodajů vést jednotlivé rozhovory a pak bych chtěl přejít do vyjednávání o kompromisech tak, abychom mm, co možná, abychom naplnili, splnili termín bez problémů. To byly moje první poznámky, více se k tomu vyjadřovat nebudu. Děkuji. Okay. Děkuji mnohokrát, Kej. Okay. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za veškerou práci a jeho týmu. Doufám, že se mu podaří také mít trochu velikonoce a trochu si odpočinout, kdy bude dávat dohromady kompromisní návrhy a bude připraven na další práci. Jsem ráda, že i když máme 977 pozměňovacích návrhů, tak eh, přesto je tam velký konsenzus eh, mezi řadou z nás v celé řadě otázek. A zdá se mi, že se všichni díváme stejným směrem, ale možná jsme si zvolili trošku odlišné cesty. Já bych se chtěla zaměřit tedy na několik bodů, které možná jsou ještě více otevřené než jiné. Co se týče nefinančních výjimek, Tady máme společnou dohodu a týká se to konečných uživatelů a derivátů a v podstatě by tyto eh, jednotlivé subjekty neměly eh, mít povinnost eh, vyučtování. Musíme ale jasně definovat kritéria, co je například jištění skutečných podnikatelských rizik. Souhlasím s panem zpravodajem, že bychom se měli dívat na klíčové aktivity, to by mělo jasně být stanoveno ESMO a Možná by bylo rozumné dát eh, nějaké pokyny. Částečně bychom eh, měli potom jistotu, že to by to byla jasná výjimka, že tam nebudou žádné černé díry, ale také podniky budou mít větší jistotu, co se týče jejich právní situace a jejich možných nákladů. Požádala bych eh, poslance, abyste se podívali na můj pozměňovací návrh 488, abyste eh, využili možná tento seznam, který by mohl být předložen ESMě pro formální kritéria. Nyní otázka segregace. A vím, že tady je celá řada technických otázek. Segregace je nepříjemná technická otázka, a ta vyšla z celého toho procesu. Já jsem ráda, že celá řada politických, eh, těch pozměňovacích návrhů se zaměřuje na tuto otázku, protože o co jde, musíme hlavně chránit ty investory. Podle jejich představ musíme také poskytnout právní jistotu. A když došlo k selhání banky Lehman Brothers, tak eh, co se týče eh, zúčtovacích středisek, nikdo nevěděl, co se děje s finančními prostředky eh, investorů. Věděli, že o ně přijdou, ale věděli, že to je někde v nějaké společné kapse, ale nevěděli, jak a kdo se k ním první dostane. Měli bychom tedy mít alternativu pro klienty, aby měli plně segregované, oddělené účty. Buď tady budeme mít eh, omnibus účet, takový ten souborný, souhrný účet, anebo pro jednotlivé Eh, klienty. Pochopitelně to budou velké náklady pro celé řady zúčtovacích center. Co se týče derivátových zúčtovacích center, tak ty říkají, že budou muset mít 6 tisíc takovýchto jednotlivých eh, eh, účtů klientů, pokud to bude povinné. A potom musí revidovat svůj podnikatelský model, musí se také vyvinout a zavést nové technologie, služby budou také poskytovány obezřetným investorům a musíme to udělat tak, aby vůbec byli ochotni něco takového finančně uhradit. Nicméně ne všichni investoři eh, chtějí mít takovéto oddělené účty. Pokud by to bylo povinné, tak eh, ty náklady navíc by odrazovaly eh, investory, aby takto zúčtovali své produkty. Já tedy prosazuji, aby to bylo volitelné, nepovinné a nakonec několik výměn názorů a to je také otázka eh, z úč, um, cizích měn. A také bych chtěla poukázat, že musíme být velice eh, opatrní v případě těchto aktiv. Snažíme se možná řešit otázky, které už byly vyřešeny. Co se týče zahraniční eh, měny, E, měnových trhů, tak v podstatě si myslím, že to nepředstavuje velké riziko, protože já si myslím, že tyto zahraniční směné kurzy jsou odlišné od derivátů, protože e, tam máte takzvané back-to-back transakce, které jsou zúčtovány velice rychle a co znemožňuje, nebo co je špatné pro zúčtovací střediska, že v podstatě e, se musí brát v úvahu životost celého, celé smlouvy. Nicméně Eh, při, v případě jiných typů eh, transakcí je, že jedna protistrana nemá finanční prostředky a nemůže k tomu zúčtování dojít. A o tomto riziku se bavíme už celou řadu let a v podstatě banka CLS eh, řešila tento problém. Musíme tedy věnovat pozornost na pozměňovací návrhy 149, 247 a 347. Musíme vzít v úvahu jednotlivé aspekty předtím, než uvalíme povinnost pro zúčtovací centra. A Chtěla bych poděkovat za veškerou práci, kterou jsme odvedli. Doufám, že jako stínoví zpravodové budeme dobře spolupracovat, abychom navrhli vyvážené řešení spolu se zpravodajem. Děkuji mnohokrát. Nevidím že nikoho ze zelených, kdo by si přel vystoupit, takže prosím, Antony, jste další, máte slovo. Muy brevemente, porque he presentado... Děkuji mnohokrát. Jenom velmi stručně, já jsem předložil omezené množství pozměňovacích návrhů. Hlavním e, cíl byl v souladu s návrhem jako takovým, ale mám tady čtyři věci. Za prvé, co se týče eh, zahrnutí členů těch ústředních protistran. Tak myslím, že by měly být součástí zprávy a řízení, tak abychom byli schopni do budoucna analyzovat konflikty zájmů. Za druhé, myslím, že musíme mít velmi stabilní systémy řízení, technickou infrastrukturu, zároveň tam musí být eh, kapitální požadavky, marže a toto všechno. Adaptujeme se na uh, tržní rámec, musíme to dělat za minimálních nákladů. Toho by mělo být také dosaženo. To by také mělo být zmíněno v nařízení. Co se týče nediskriminatorního přístupu, transparentního přístupu, to je velmi potřebné, potřebujeme rovný, spravedlivý přístup. Toto jsou aspekty, které je potřeba zavést do systému, tak abychom zabránili nadměrné fragmentaci a hierarchii a mobilitě, na, abychom umožnili mobilitu na trhu. Potom další důležitá věc, nemělo by být povinné jenom podávat zprávy, ale také uchovávat eh, správné řádné dokumenty po dobu pěti let. Ta povinnost archivace po dobu pěti let, myslím, že je také důležitá. To je důležité zejména, když se podíváme na to, jak fungují trhy. A potom dále, co se týče činnosti ESMY, tak je potřeba zajistit, aby všechny příslušné orgány měly přístup k informacím. Takže ta transparentnost musí být především zakotvena v nařízení. Jergene, máte slovo. danke schön. Děkuji. Chtěl jsem učinit pár poznámek za nás. My jsme to pozitivně vzali na vědomí, že eh, zpravodaj počet mm, výjimek nejprve omezil a pokusil se mm, alespoň vyloučit mm, výjimky. Když se ale podíváme na pozměňovací návrhy, tak eh, ty zase požadují celou řadu výjimek. Ke dvěma eh, výjimkám bych chtěl učinit pár poznámek. Jednak je to otázka toho, jestli deriváty směrných kurzů z toho mají být vyňaty. Tady se argumentuje tím, že riziko je relativně eh, nízké, je možné, že to tak je. Z našeho pohledu tady ale pořád ještě eh, přetrvává problém těžko vypočitatelných eh, rizik se změny kurzů nebo úroků. A když se podíváme třeba na azijskou krizi v roce 98, tak deriváty směrných kurzů určitě tady hrály jistou roli. A také představují dost velký objem na trhu, takže proto si myslím, že by to z našeho pohledu nemělo velký smysl to jsem tady chtěl poznamenat, abychom tuto oblast vyněli, nebo abychom ji alespoň definovali jako výjimku. Druhá velká oblast jsou důchodové eh, penzijní eh, fondy, eh, které bychom chtěli výjmout z této povinnosti clearingové, ale argumentuje se náklady těchto fondů, které na jedné straně trošičku zredukují důchody, to může být, ale na druhé straně si myslíme, že tady platí následující eh, aktéři, kteří, eh, eh, které z těchto penz, vlastně ty penzijní fondy patří těm největším aktérům na trhu a já si myslím, že by nebylo úplně smysluplné, kdybychom je vyňali z těchto clearingových míst nebo z povinnosti zúčtovací. Tedy naše stanovisko na tomto místě zní takto, abychom se zřekli výjimek. Ještě jedna poznámka k zúčtovacím místům. Jestliže se etablují tak, jak to se s tím počítalo, tak budou relativně velké a budou představovat určité riziko, určité systémové riziko na trhu a proto by měly eh, být co nejtransparentnější. A eh, myslíme si, že k tomu patří ještě toto. Všechna relevantní data eh, tržní by měla být nezávislá, nezávislé dát k dispozici aktérům tak, aby tento trh zůstal transparentní a aby rizika zůstala rozpoznatelná. A proto jsme se zasazujeme za to, abychom, aby to nebylo v soukromých rukou, takovéto zúčtovací místo, ale ve veřejných rukou. A ještě poslední poznámka, už jsem s zpravodajem tu a tam o tom mluvil, vím, že to není úplně neproblematická věc, ale my si myslíme, že by bylo žádoucí, eh, kdyby třeba eh, obchod s krmivy a s potravinami z toho byl vyňat z těchto derivátů, eh, tedy jasný zákaz, kdyby tady byl definován pan Langen mi říkal, tedy zpravodaj mi říkal, že komise Eh, toto zvažuje, že předloží eh, návrh, mm, mm, možná nebude mít eh, velký smysl, aby se tady zapracovávala do, do, do textu, ale je možné, že bychom to mohli zakotvit v nějakém v úvodním textu. Myslím si, že to je důležitá věc. Myslím si, že je to dost podstatná záležitost, Eh, tedy otázka spekulací s mm, mm, potravinami. Když se tak díváte na zprávy v médiích, nejenom levicově zaměřených médiích, ale i ostatních, tak mm, eh, tu a tam eh, zaslechnete hlasy, které to požadují. Tak to jsem k tomu ještě na závěr chtěl dodat. Děkuji. Thank you very much. Sven, děkuji mnohokrát. Svene, vy jste byl na seznamu řečníků, teď jste zde, takže děkuji. Omlouvám se, že jsem se nemohl zapojit dříve. Já teď musím něco přečíst, protože Pascal tady s námi nemůže být a on je stínovým zpravodajem za naší skupinu, takže stručně přečtu jeho prohlášení. Co se týče derivátu, maximální množství e, eh, OTC by mělo být pokryto standardizovanými kontrakty. Myslíme si, že minimálně 80 je možné, je proveditelné. Zúčtovací povinnost Eh, by měla být rozšířena na co nejvíce typů standardních kontraktů, jak jen to bude možné. Co se týče výměných obchodovaných kontraktů, to mu už tak je. Dále výjimky ze zúčtovací povinnosti jenom pro objektivně identifikovatelné hedgingy, komerční rizika, nefinanční produkty a ne například podle sektoru. Komise by měla definovat eh, zajištění jako například u IRS 39. Dále eh, povinnosti podávání zpráv o všech kontraktech a subjektech, například i u kontraktů, které nepodléhají povinností zúčtovací a obchodovaných derivátů. U nefinančních produktů by se neměl aplikovat žádný práh, eh, kde nebude povinnost podávání zpráv. ESMA by měla prostřednictvím ESA zajistit koherentnost v rámci mandátu. potom oficiální e, názvy OTC, CCP a tak dále, to vedlo k velikému zmatku, zda se to bude pouze vztahovat na deriváty OTC, a nebo zda se to bude aplikovat ty články na CCE také na exchange traded derivatives. Je jasné, že je to případ A, že se to aplikuje na všechny deriváty OTC, protože to vypadá, eh, zdá se, že alespoň tak, takový to je záměr vysvětlený eh, v, v vysvětlujícím prohlášení. No a dále, že všechny deriváty by měly spadat pod registr obchodních údajů. Průmysl Forex by vedl eh, k vynětí CDS a hlavní riziko zúč... No, asi, asi už přestanu. Musím říct, že je to hodně obtížné číst prohlášení někoho jiného. Eh, co se týče CCP, ústřední protistrany, tak všechny typy ústředních protistran by měly být regulovány stejným způsobem. To se zdá být víceméně v souladu s původním textem. Za druhé, byli bychom raději, kdyby se e, aplikovaly na limitované bankovní licence, podobně ve všech členských státech. Limitované znamená, že nebudou moci dělat nic jiného, než poskytovat zúčtovací služby. Za třetí, žádná interoperabilita e, ústředních protistran do té doby, než budou e, úspěšně fungovat během doby pěti let. ESMA musí e, vetovat autorizaci CCP, dokud nebude celoevropský systém. Za čtvrté, CCP ze třetích zemí by měly splňovat stejné standardy jako ústřední protistrany z Evropské unie, tak, aby mohly fungovat jako evropské subjekty. Za páté, ESMA stanoví minimální standardy pro uh, marži, uh, požadavky na zajištění a v, nouz, v nouzových případech by mohla zvýšit tyto požadavky a tím omezit obchodování. A konečně poslední bod, eh, rizikové výbory ústředních protistran by měly mít většinu externích subjektů tak, aby byl zajištěn, že se promítne jejich dopad na celou řadu zainteresovaných subjektů. U bilaterálních uh, ustanovení akceptujeme, že není možné standardizovat dostatečně všechny eh, deriváty tak, aby prošly jako CCP. Požadavky v rámci EMEA na kolaterální výměny eh, by měly za prvé zajistit, že eh, riziko bude lépe ošetřeno, než by se používaly jenom ústřední protistrany a za druhé by měly být v úzkém vztahu aktualizace derivátů, které požadují kapitalizaci. Co se týče registru obchodních údajů, tyto by měly v první řadě registrovat všechno, i komplexní, nestandardizované deriváty. I tyto by měly být eh, velmi podrobně zaznamenávány, abychom mohli eh, registrovat jejich riziko a další aspekty. Za druhé, neměla by tady být ta možnost eh, neohlašovat dohležitelům místo registrům obchodních údajů a za třetí měly by být přístupné bez odkladu všem úřadům. A konečně, co se týče třetích zemí, tak e, za prvé velmi se omlouvám, to se mi těžko čte, anglicky říká řečník, reciprocita, striktně reciprocita regulace e, ústředních protistran, a registru obchodních údajů, to se zdá být z právního hlediska nemožné. Za druhé, konsensus je ekvivalent aktivní spolupráce mezi ESMou a dalšími subjekty. Děkuji vám mnohokrát a chci jenom říci, že i Pascal se těší na kvalitní spolupráci, která už zahá, byla zahájena a probíhá se stínovými zpravodaji a zpravodaji. Děkuji. Very much. Um, the last speaker... Mnohokrát a já jsem posledním řečníkem, pak dám slovo Wernerovi. Nebudu opakovat, co už jsem říkala předtím. Já už jsem to jednou říkala, nezměnila jsem názor od té doby, nicméně co bych chtěla udělat? Chtěla bych probrat určité oblasti, kde dochází k určitému postupu v našich diskusích. Je to zajímavé, protože tady máme velice dobré nápady, ale bohužel nemůžeme všechny zohlednit v jednom balíčku. Jak říkal Jürgen, možná CCP by mohl být takový nástroj, ale zdá se, že máme takový model, kde nebudou soukromé, by to tedy mohla být veřejná služba, ale že to nebude soukromé. Budeme mít možná nakonec takový hybrid, kde budeme mít všechna rizika, Eh, veřejné společnosti, ale bude to v soukromých rukou. A tady eh, musíme dávat pozor, něco takového bychom neměli prosadit. Když se bavíme o otázce, co by mělo být zúčtováno a otázka otevřenosti, už jsme se o tom bavili, že jak očekáváme, celá řada těch mimoburzovních eh, derivátů nakonec skončí je na burze. Ale nemoc, tedy bude pokryto touto směrnicí. To by ale nebylo správné. Můžeme vyřešit polovinu problémů, můžeme dospět ke koncenzu, že všechno se musí ohlašovat, protože musíme vědět, co se děje. Musí to být eh, ohlášeno těm obchodním rejstříkům, ale když se podíváme na tu otázku, jestli by to mělo být horizontální nebo vertikální, tak nechci, aby všechno bylo jenom horizontální nebo vertikální, aby chtěla, aby to bylo trojdimenzionální, aby člověk mohl jít nahoru, dolů, diagonálně, doleva, doprava. To znamená, že tady bude hospodářská soutěž, ale to neznamená, že zakážete Například, když eh, tam bude propojení mezi zušťovacími centry a burzami, že nebudou dělat nic, co by měli, mělo špatný dopad na ceny, na evropských burzovních trzích. To je podle mě důležité. Je to vize, kam se chtějí dostat eh, i USA v rámci Frankova Rodová návrhu zákona, ale jak bylo řečeno, ještě to neudělali u terminovaných obchodů a možná my bychom měli postupovat opatrně, abychom měli ty tři dimenze a měli bychom se také zaměřit na to, co se stane, když budeme regulovat málo a budeme mít bilaterální vztahy s USA. Co se týče těch kolegií, tak eh, musíme mít jasný rozhodovací postup. Byla jsem ochotná souhlasit s návrhem pana zpravodaje, abychom měli tedy takovýto kompromis, ale nemůžeme mít rozhodovací proces, který by byl složitý. Co se týče penzijních fondů, opět to jsme probírali s, Geny, s Gary Genslem. Musíme mít určitý typ jištění, který bychom v Evropě byli ochotni přijmout. To byl problém pro nás, ale nebyl to problém v Americe, když přijímali nebo projednávají Frankův Dodův návrh. Eh, přijímají jako jištění cokoliv, něco z toho je dost pochybné. Byla bych eh, ráda, aby se na to podívala i komise, protože to je závažný problém. Nemůžeme mít eh, příliš drahé postupy v případě penzijních fondů, hlavně v těchto dobách, kdy musíme velice pečlivě postupovat v oblasti terminovaných obchodů. Také můžeme nutit zúčtovací centra, aby měly tyto povinnosti a nebudeme tam mít CLS. Já si myslím, že musíme řešit otázku zúčtování velice obezřetně. Co se týče těch meziskupinových transakcí, Původně jsem tvrdila, a dělala jsem to také ve stanovisku pro právní záležitosti, já si myslím, že tyto typy transakcí by měly být vyňaty. Potom jsem si to ale ještě jednou rozmyslela v případě našich pozměňovacích návrhů a říkala jsem si, že to je možná trochu otevřené, že by tady mělo být dobré bilaterální uspořádání, ale nejsem si jistá, zda je to skutečně bezchybné musíme zjistit, jak to ještě zlepšit. A další věc, kterou jsme ještě dobře nevřešili, je otázka konglomerátu. Chceme mít v této oblasti jistotu, že využití výjimek v případě konečných uživatelů, v případě tedy konglomerátů, bude bráno v potaz. To je věc, kterou bychom si mohli vypůjčit z oblasti konglomerátů, na kterých pracujeme. Já jsem si uvědomila, že bych to mohla udělat, čili možná tady přijdu s dalšími návrhy. A na závěr naprosto souhlasím s tím, že musíme zjistit, co se děje v USA a musíme se maximálně spojit. A tím se dostávám k začátku také s Gary Gensler, jsme probírali tyto otázky. V podstatě tady jsou takzvaná vertikální sila a tady ale to úplně nezapadá do toho návrhu Franka a Doda a může to bránit návrhům, které chceme učinit vůči ekvivalentnosti, s, nebo abychom byli na ekvivalentní úrovni s USA. Je tady celá řada dalších aspektů, ale některé ty klíčové body jsem zdůraznila, jsou nesmírně důležité a ty musíme ještě dále rozmyslet. Wernere, prosím. Já, bedanke mich. Ano, děkuji za příspěvky, které eh, jsem viděl i v předložených pozměňovacích návrzích a začal bych kolegyní Swinburne. 488. Eh, Tady máme detaily o standardech bilancování. To je obecná otázka. Co budeme upravovat na úrovni 1 a co přenecháme úrovni 2. Jsem toho názoru, že řada otázek na úrovni 1 může být eh, upravena, aniž bychom ESMU nebo národní úřady eh, detailně tady definovali. A v této souvislosti je také důležité to, aby eh, tzv. Financial Stability Board, která má své sídlo v Bazileji, tady 15. dubna byl předložen návrh o pokroku v otázce trhu s deriváty OTC a tady se ohlašuje, že další zpráva o pokroku bude předložena v říjnu 2011 Zvláště budou předloženy detaily týkající se implementace nejrůznějších hm, kategorií derivátů. Tak to zní návrh jednak Intraside Derivatives, potom Credit Equity Commodity a Foreign Exchange. Takže některé otázky, o kterých tady už hovořili hm, kolegové, třeba Forex deriváty. Já si myslím, že tyto, tato otázka dosud by eh, spadala do způsobnosti ESMA a byla, by měla být požehnána eh, komisí um, prostřed roku 2012, tak abychom podle možností tyto konkrétní návrhy k hlasování mohli ještě eh, probrat v pozdější fázi vyjednávání. A proto do té doby nebudeme předkládat žádné konečné stanovisko. Druhá věc. Evropská centrální banka. Včera Eh, mi dodala další návrhy, které se neodrazily v pozměňovacích návrzích kolegů. Eh, tato banka se svými kompetencemi, které má na trhu, eh, by chtěla být konzultována v některých otázkách. Já to považuji za legitimní věc a ehm, co se týče navržených kompromisů, tady bych chtěl vzít v úvahu toto hledisko, aniž by to mělo negativní dopad na eurozemě. Tedy není to úplně jednoduché téma. Pak je to otázka toho, jestli budeme postupovat trojdimenzionálně. Kolegyně Shen eh, Bowles mm, toto říkala, eh, to musíme zvážit podle pozměňovacích návrhů. Myslím si, že eh, jsme se dohodli na tom, že z toho uděláme pokud možno málo výjimek. Co se týče obecné působnosti tak to se týká právě zúčtovacích povinností. Co se týče ohlašovací povinnosti, tak plně souhlasím s tím, že by pokud možno všechno mělo být ohlašováno. Ale v případě e, zúčtovacích povinností bychom měli postupovat na základě požadavků konečného uživatele a jsou tam pak ještě určité konkrétní požadavky a v jednom bodu je zapotřebí další diskuze a to jsou takzvané eh, penzijní fondy. V některých zemích, eh, eh, třeba ve Velké Británii, v Nizozemsku, existují veliké penzijní fondy, které zpravidla nespekulují, ale spíše slouží k zajištění svých dlouhodobých závazků. Využívají hedging, pochopitelně. A otázka je, za jakých podmínek tady bilaterální účtování bude do budoucna povoleno. Tady jsem ještě žádné řešení nenašel a byl bych vděčen, kdybychom v rámci našich porad příklad ehm, k tomu mohli předložit stanovisko, kdybychom se, se s pracovníky a stínovými zpravodají zvážili, jak budeme zacházet s těmito penzijními fondy. To je jeden z obtížných bodů. A jinak si myslím, že mm, ani tak ty naše názory se neliší. V otázce, kterou předložil kolega Kluda, ehm, obchod s potravinami, krmivy a podobnými věcmi, tady komise navrhla Ehm, předložila vlastní, řekla, že předloží vlastní návrh, ehm, ten odkaz na úvodní text je přijatelné, ale plné zapracování tohoto návrhu to nepovažuji za přiměřené, eh, protože právě byl ohlášen eh, vlastní návrh komise. Děkuji vám a poprosil bych, abychom 2. května vedli další konzultace, eh, tak abychom dosáhli co nejširšího koncenzu abychom z toho nedělali příliš velké divadlo a nebavili se jenom o tom, jak spolu budou zacházet menšiny, eh, menšiny s většinami. Děkuji. Děkuji. A tady stojí, že máme hlasovat pokud možno na výboru 24. května a stojí tady eh, na plenárce, to znamená, ještě pořád máme měsíc, takže vám všem poděkuji. A teď, se, e, teď přejdeme k dalšímu bodu našeho programu a to je bod číslo 10, což je, e, jsou systémy pojištění vkladů. A je to zpráva Petra Simona, a také eh, projednání pozměňovacích návrhů. Předávám slovo zpravodaji. Ehm, už jsme eh, překročili náš časový limit, protože eh, jsme se bavili o onom balíčku šesti, takže prosím, kdybyste se stručně vyjadřovali, jinak toto bych velice ocenila. Petr má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím si, že dnes bychom to mohli zvládnout v našem časovém limitu, protože počet pozměňovacích návrhů je dost přehledný. Eh, 215 pozměňovacích návrhů, které dorazily. Chtěl bych srdečně všem kolegům za tyto návrhy poděkovat. Zvláště proto, že řada z těchto návrhů, které spadají do mé oblasti, a odpovídají mým vlastně představám, podporují mé představy a částečně mé představy smysluplně doplňují. A nejprve bych chtěl poukázat na to, že mm, se mluví o zajištěných vkladech. Toto mělo být e, cílem pro e, fondy a ne to, co navrhuje komise jako vyměřovací základna pro e, vklady. Určitě také jsou s byl tady souhlas v otázce toho, jaké určité, jaké konkrétní vklady, které eh, nepatří soukromým vkladatelům, které tyto vklady by měly být ochraňovány. Tady se to týká obzvláště malých komunálních úřadů, eh, které eh, jsem již zmínil ve své zprávě. Ty tady jsou označovány za instance, které by měly být ochráněny. Přitom ještě můžeme diskutovat o tom, jaký je objem, jaký je rozsah této ochrany. Určitě to vyplyne ještě z dalších rozhovorů a najdeme tady dobrý kompromis. Dále Ehm, ehm, pak to byly některé pozměňovací návrhy eh, k, se týkající se ochrany dočasných vkladů, ehm, třeba vklady na základě prodeje soukromých nemovitostí. Tady máme jenom rozdílné představy eh, v otázce toho, jak dlouho eh, to má jít přes hranici 100 000 eur. Eh, tedy toto je ta hranice ochrany, eh, ale myslím si, že i tady bychom ehm, se mohli dopracovat v diskuzi k dobrému řešení. Stejně tak ve, v, v, mém směru jdou v mém směru pozměňovací návrhy, které se týkají posílení role eh, dozoru, dohledu. Tady eh, přišly podněty, které se týkají přeskoumání obchodního modelu úvěrových institucí. Toto se ještě musí upřesnit, tak abychom zajistili to, že úvěrové instituty eh, budou provozovat solidní a vykazovat solidní praktiky. I tady musíme určitě mluvit o celém rozsahu tohoto, ale jsem přesvědčen o tom, že dosáhneme i v této otázce dohody. Dále. Stejně tak pozitivně, pozitivně doplňuje můj návrh zprávy eh, požadavek volající po posílení evropského mechanismu, zvláště posílené začlenění evropských eh, úřadů dohledu a EBA tedy. Totež platí pro eh, obnovený požadavek parlamentu, hm, aby komise konečně předložila návrhy Evropského mechanismu pro zvládání bankovních krizí. Ehm, bez ohledu na ochranu vkladatelů. Jsou to prostě eh, systémy ehm, zajištění. Ehm, je to to, co je i v souladu se zprávou Ferrera, která byla přeložena v červenci eh, roku 2010. To si myslím, že je dobré doplnění, eh, které bychom se mohli zakotvit, ale v pozměňovacích návrzích se objevují i některé jiné dobré, dobrá vyjádření, Například pojem, pojem samotný termín vkladu. Ehm, měli bychom přesně stanovit, co chápeme pod pojmem vklady, co tady chtěme, chceme zajistit a pak vymezit to, co tam patřit nebude. Stejně tak například ehm, zjištění kolegy Gozese, je to velice užitečné, co tady vyjasňuje, a sice povinnost platit příspěvek bude platit tehdy, když prostředky z fondu budou pod hranicí toho cíle, což sice je podle mého názoru už ve zprávě nebo v návrhu zprávy takto zmíněno, ale myslím si, že toto vyjasnění eh, to bychom se vyhli různým nepatřičným interpretacím a myslím si, že je to zcela kompatibilní s mým návrhem zprávy. To, po, to tež platí pro otázky, jaká měna, eh, v jaké měně by vkladatelé měli být očkodněni, jestli euro nebo měna eh, příslušného členského státu, v kterém banka, eh, jejíž klient musí být vyplacen, se nachází. Ale pak tu jsou ještě další návrhy, kde je jasně vidět, že není tady úplný soulad v rámci výboru a to je to, o čem musíme eh, mm, v dalším postupu kriticky diskutovat. Jedna věc je otázka výše eh, cílového vybavení. Když tedy komise tady navrhuje 1,5 to výše a Eh, tady jsme už mezi tím, a předtím jsem vám už to říkal, eh, na vyměřovací základně zajištěných vkladů. Dostali jsme se až sem, což znamená, že výše eh, tohoto eh, cíle to vlastně už bude automaticky nižší, tohoto cílového krytí, ale teď eh, se dostávají ty pozměňovací návrhy do toho směru, že se dostaneme na 1,0 vkladů, půjdeme ještě dále níže na tuto úroveň krytí vkladů. Já si myslím, že důležité je, abychom na jedné straně zajistili to, že budeme mít přiměřenou úroveň ochrany vkladatele, a vkladatel by měl mít důvěru v celý systém, a to je i ve smyslu ochrany stability finančních trhů, tak aby stát nemusel potom intervenovat a pokud, tak jenom v absolutně nozovém případě. Na straně druhé jistě máme zájem, aby bank nebyly příliš zatěžovány v rámci Bazileje 3 a neměly by být příliš nadměrně zatěžovány a proto návrh mé zprávě, který určitě by stál ještě za diskuzi. Ehm, co se týče 1,5 ehm, vkladů, tady bychom u toho měli zůstat, ale bankám bychom měli dát více času k tomu, aby toto naplnili. Tak, aby zatížení ročně pro banky bylo lineární a aby, bylo, aby zůstalo na stejné rovině, jako kdybychom eh, vycházeli z cílového krytí 1,0 Takže vyjádříme-li to detailně, nechme 1,5 ehm, nechme to běžet 15 let a ne 10 let. A to potom bude znamenat vyšší ochranu, mm, vyšší úroveň ochrany, aniž bychom roční zatížení bank příliš mm, přeháněli, aniž bychom to ještě e, rozšiřovali na víc než 10 let potom. Dále se kriticky diskutovalo nebo musíme kriticky diskutovat o jedné zásadní otázce, a sice jestli budeme chtít mít mm, systém financovaný ex ante, anebo systém financovaný ex post. Uh, Tady z různých stran, různých kolegů z Velké Británie eh, dorazily pozměňovací návrhy, které eh, jdou ve směru ex post eh, financovaných systémů. Jak jasně ukazuje má zpráva, musím říct, že mm, přistupuju k takovému návrhu velice kriticky. Zde bychom byli pro, zde bychom docílili procyklické efekty v krizi by eh, bankám měly být eh, staženy finanční prostředky a myslím si, že by mělo větší smysl, kdybychom v dobrých časech, tedy kontracyklicky od bank, ročně eh, vyžadovali určitou částku, která by byla vplácena do tohoto fondu a pak, až nastoupí krize, bychom měli něco, o co se budeme moci opřít, něco, co bude k dispozici a banky nebudou muset ještě být v takovýchto těžkých dobách zatěžovány. A kromě toho z pohledu bank by bylo jistě žádoucí, kdybychom tady měli určitou mm, eh, jistotu plánování a kdybychom se mohli dostat na rovnoměrné zatížení, tak aby banky věděly, eh, na co se mají připravit a v případě nějakého překvapení nebo krize pak eh, nebudou konfrontovány s částkami, které v žádném případě nebyly obsaženy v jejich původním plánu. Stejně tak kontroverzní je kontroverzní k mému návrhu, ale i k návrhu komise, myšlenka čistého payboxu jako systému zajištění vkladu Toto nezohledňuje běžnou praxi v mnoha členských státech, tak jak dnes už existuje, kdy kdy existují preventivní opatření nebo eh, opatření pro záchranu bank. Tato opatření jsou už dnes ehm, možná ve smyslu systému zajištění vkladů. Ani to nezahledňuje eh, ehm, to, že budou pak prostředky z fondu využívány daleko účinněji. Protože preventivní stránka věci, preventivní prevencí budeme chtít zabránit některým věcem a na konci budeme muset zjistíme, že je daleko výhodnější, když budeme eh, mít takové systémy zajištění vkladů, které hned, eh, ne, kde nebude docházet hned k vyplácení těmto vkladům. Jak eh, se má diskutovat o tomto bodu a jak je to kontroverzní, to vidíme na pozměňovacích návrzích, které jdou v opačném směru, které nejenom říkají, že si přejeme čistý paybox, ale které říkají na druhé straně, ne, tady si přejeme eh, preventivní opatření, chceme, aby to bylo financováno z tohoto fondu, ehm, ehm, ale ve výši celkových prostředků, aniž by tady byly kladeny nějaké vedlejší podmínky. Takže vlastně jsou to naprosté extrémy, protiklady návrh návrhu Paybox. Já si myslím, že to jde příliš daleko. Musíme zajistit to, že na jedné straně bude zachována flexibilita, tak aby preventivní opatření se mohla učinit, aby záchrana opatření byla také možná, ale musíme zajistit, že v konečné instanci, mm, až dojde k takovému případu zajištění nebo případu, kde bude nutné vyplatit prostředky, prostě fond nebude vyprázdněn. A proto jsem eh, ve své zprávě eh, definoval přesné předpoklady, za kterých tyto prostředky z fondu budou eh, v rámci dvou třetinového cílového krytí a tyto prostředky budou k dispozici pro řešení nějakých eh, problémů, ale nebo, nebo také pro preventivní opatření, aniž by tady existovalo nebezpečí, že pak eh, najednou peníze nebudou, když dojde k nějakému nutnosti vyplatit prostředky nebo k zajištění vkladu. Chtěl bych připomenout mimo jiné Eh, ještě eh, jednu eh, povinnost. Tady máme práh třetinového cílového krytí fondu. A myslím si, že bychom tady měli najít nějakou zlatou střední cestu mezi čistou funkcí Paybox a úplným využitím prostředků bez nějakých vedlejších podmínek. Co, o čem se ještě bude diskutovat, ještě pár bodů na závěr. I nadále je otevřená otázka toho, jak mají eh, vypadat prostředky, které budou eh, vkládány do fondu. Tady se objevil návrh, aby to byly nejenom obnosy v hotovosti, které budou přijímány, ale třeba i eh, mm, nějaká aktiva, které já si myslím, že to je diskuze, která se vede i v radě a ještě se o tom bude diskutovat i dál. Eh, stejně tak jako otázka lhůt pro vyplácení. Tady se často objevil požadavek 20 ehm, dnů, lhůta 20 dnů eh, pro výplatu eh, klientovi. Ehm, chtěl bych zdůraznit, že z mého pohledu to je příliš dlouhá lhůta, protože normální občan nemůže výjít 20 dní jen tak bez peněz, kterému chybí a ehm, akceptuji, ale zcela na druhé straně chápu, že současné systémy nejsou schopny během pěti pracovních dnů nebo jednoho týdne, řekněme sedmi dnů, eh, přejít k výplatě. Protože tady, tady by tedy základním předpokladem bylo si udělat přehled o krytých vkladech ehm, ehm, a ehm, měli bychom zjistit, Myslím, že tady tato možnost nevždy ve všech členských státech existovala. Myslím si, že tady musíme najít kompromis ve svém návrhu. Jsem, tady jsem už předložil k tomu návrh, chtěl bych ještě jednou připomenout, jak vypadá. Měli bychom zůstat u těch pěti pracovních dnů, ale systémy, které v současné době nejsou schopny splnit tyto podmínky, by měly, být, e, měly mít možnost takové přechodné lhůtě to udělat během 20 dnů, tuto výplatu. Za předpokladu však, že během prvních pěti pracovních dnů tady bude nejvyšší obnos ve výši 5000 eur bez dalšího přeskumu. Tento obnos bude ad hoc vyplacen zákazníkovi. To si myslím, že bude spojeno s malým správními problémy a myslím si, že by to banky měly dokázat a to nám zajistí to, že vkladatelé na jedné straně rychle dostanou eh, své peníze a budou moci pokrýt své potřeby, ale na druhé straně to zabrání tomu, že banky budou přetíženy a nebudou schopny pak dodržet nějaké lhůty, které skutečně teď nejsou um, reálné. Další bod, o kterém tady ještě musíme diskutovat otevřeně, je otázka propočtu příspěvků. I Tady v mnoha pozměňovacích návrzích je jasně znát nesouhlas nebo nespokojenost s modelem komise, zvláště eh, eh, takzvaná riziko spreads, tedy mm, ukazatele, která jsou, které jsou zde obsaženy, ukazatele pro propočet jednotlivých příspěvků institucí do fondu. Částečně se zde eh, nastěňují alternativy těchto rizikospreads, částečně dokonce úplné vymazání. Můj návrh a to najdete v návrhu zprávy. Já si myslím, že zase je nutné najít střední cestu. Nechme to tak teď eh, Zůstaňme u návrhu komise. Eh, mělo by to platit jako standardní model, který by si členské země mohly přijmout, pokud eh, by se to hodilo systému bankovnímu v té zemi, ale zároveň bychom členským státům měli ponechat flexibilitu a měli by mít možnost e, používat vlastních modelů pro počtu, ale tyto modely by měly zase odpovídat hlavním směrům toho, co rozpracovala EBA. Takže by to neměly být jenom svévolně e, rozpracované modely, ale mělo by to být určitá jednota e, požadavků, které jsou kladeny na tyto přepočty. Tak to byl přehled mm, pozvěvacích návrhů, které byly předloženy a také můj názor na ně. Mm, mám, těším se na další diskuse se stínovými zpravodají a kolegy, kteří předložili tyto návrhy. A jak jsem na začátku říkal, jsem optimistou v tom, že v řadě bodů určitě dosáhneme dohody na výboru. Děkuji vám. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. To bylo velmi přehledný, velmi přehledné schrnutí celé otázky. Bohužel skutečně máme velmi málo času. Nejprve dostanu, dám slovo Vicky Fowat. Vím, že eh, už má velmi málo času, takže Vicky, máte slovo. Děkuji, zkusím to vzít opravdu rychle. Děkuji mnohokrát eh, za vaši práci a za práci všech, kteří jsou do toho zapojeni. Zejména souhlasím s otázkou krytých vkladů. Myslím, že se musíme trošku zamyslet nad tím, jakým způsobem se eh, používají prostředky nejenom proto, aby pomohly vkladatelům. Já nevím, například, když se peníze použijí na převedení vkladu někam jinam, ale když se peníze z místního schématu dostávají mnohem dále, když třeba provádíme kapitalizaci některé instituce, to určitě nejsou rovné podmínky a musíme zajistit, abychom toto nastavili správně. Také vám děkuji za to, co jste řekl eh, v souvislosti s tím, jak zajistit, že naše návrhy z výboru se budou aplikovat v rámci dohledu EBA nad různými režimy a nad různými zeměmi, protože na jedné straně potřebujeme stejné podmínky pro všechny a identické podmínky, například kolik toho bude pokryto, tak zároveň musíme mm, zajistit, že budou fungovat některé ty regionální odchylky na místních eh, trzích. Dále mám trošku obavy, eh, co se týče výjimek článek 11 odstavec 1, což vypadá, že to jde trošku dále než regionální odchylky, takže nejsem si jistá, jestli tohle je úplně v pořádku. Ano, souhlasím s tím, že musíme diskutovat o financování ex ante versus financování ex post. Konečně chceme zajistit, aby se vkladatelé mohli dostat ke svým vkladům co nejrychleji v případě, že nastane ta situace. Musíme o tom hovořit holisticky, projednávat to komplexně. A o těch krocích, které se dělají v rámci Bazileje a tak dále na globální úrovni, abychom eh, v první řadě zajistili, že instituce budou mít dostatek likvidity, aby nedocházelo k těm eh, krachům. Zároveň musíme zajistit, že budou prostředky, když ke krachu dojde. Ovšem v rámci Bazilaje se hovoří o tom tříletém dohledu nejenom v rámci EBA, ale také celosvětové mm, regulace toho, jak zajistit, že bude likvidita. Nevím, možná je to třeba jasně říci aby členské státy měly stejné období, máte tam to ex ante versus ex post, eh, musíme tedy opravdu zajistit, že bude dostatek likvidity i po uplynutí toho dohledového období tak abychom jednak zabránili institucím, že budou krachovat, jednak abychom zajistili, že bude dostatek prostředků a zároveň abych zajistili, že, abychom zajistili, že likvidita bude k dispozici pro banky a že budou schopny to půjčovat do širší ekonomiky. Já se domnívám, že je tady určitý systém jakéhosi předfinancování, který nemůže vést k tomu cyklickému, procyklickému chování a který ale zároveň nebude mm, vytvářet tlaky na daňového poplatníka. Potom je samozřejmě otázka, jestli všechna ta hotovost zůstane v nějaké oddělené, vyčleněné pance nebo nikoliv. To je skutečně otázka toho, jak ty záruky budou fungovat v rámci systému, nebo zda ty finance necháme u institucí jako takových, aby bylo jisté, že tam bude to pokrytí. Nicméně já to vítám a vítám vaše pozměňovací návrhy. Eh, potom temporary balances, to je důležitá věc, my jsme o tom hodně hovořili, hovořili se Sharon, eh, možná to bude, může být něco, co bude třeba zmrazeno, já nevím, třeba když někdo zemřel a podobně, mm, musíme také zajistit, aby toto bylo pokryto a já s tím zcela souhlasím. Co se týče výplatních lhůt, o tom jsme hovořili, jestli tedy pět dnů, sedm dnů, někde v EU máme potom také ty státní svátky a tak dále. Liší se to tedy mezi jednotlivými zeměmi. Je potřeba každopádně zajistit, aby tady bylo proveditelné, reálné řešení. Například může třeba dojít k tomu, že instituce krachne na konci kalendářního roku. Potom tady také padly od Svena návrhy týkající se nízkorizikových institucí. Musíme se zejména podívat na ty přílohy, aby fungovaly pro jednotlivé země. To je ode mě vše. Děkuji. Děkuji za možnost se vyjádřit. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou skutečně apeluji na to, abychom zkusili to všechno zrychlit. Berkat. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že to pojmu stručně. Pár podstatných bodů k návrhu komise, jaké zprávě jsme už diskutovali na předešlých zasedáních. Já bych chtěl poděkovat svým kolegům za pozměňovací návrhy. Myslím si, že řada pozměňovacích návrhů mm, se dá zhrnout v kompromisech, takže pak mm, nebudeme muset mm, mluvit o všech 215 hlasovacích návrzích, které budou předloženy k hlasování. Především mám ale radost z toho, že základní myšlenka zprávy tady byla odsouhlasena velkou většinou. Otevření principu paybox mm, eh, ze strany komise, to bylo něco velice nezbytného, tak abychom de facto stávající rozdíly v bankovních sektorech mm, trošku pokryli v jednotlivých členských státech, abychom mm, eh, vytvořili rovnováhu a o to jsme se v návrhu zprávy snažili. Eh, konkrétní formování těchto systémů zajištění, eh, to všechno eh, tomu poslouží. Zároveň tady jsou podstatné změny a sice jsou postaveny na dobrovolnou bázi a myslím si, že je důležité, abychom toto ještě jednou zdůraznili. Systém zajištění vkladů totiž může ze svých prostředků udělat preventivní opatření, může je použít tedy preventivním opatřením, anebo nemusí. I když existují některé návrhy, které jdou ve směru ex ante nebo ex post financování a i když ještě by eh, to mělo být trochu pozměněno, tak přesto velká většina kolegů podporuje tento základní princip. Myslím si, že proto ehm, to už nebude žádná velká zásadní diskuze, kterou povedeme. Myslím si, že eh, především lhůty pro výplatu mm, by měly být prodiskutovány pak mm, pro počet příspěvku a dále definice disponibilních finančních prostředků. To bychom měli ještě probrat. Pak tu existují pozměňovací návrhy, které počítají s delší lhutou pro výplatu, tedy které to požadují. Mm, tady se budeme muset najít nějaké přiměřené řešení, uvidíme. Stejná věc platí pro cílové krytí a také eh, co se týče propočtu příspěvků, tady si myslím, že musíme ještě eh, více otevřít tyto eh, spreads ale mm, přitom bychom se měli opřít o stanovisko Jury a Imko, na to bychom neměli zapomínat, je to nejenom otevření směrem nahoru, ale určitá zvláštní úprava pro určité mm, modely, které by nemělo být zatíženy rizikem mm, a mělo by být tady i otevření směrem dolů. Téma pro naše kompromisní vyjednávání bude i otázka toho, které prostředky při vplácení do tohoto zajišťovacího fondu budeme akceptovat. Tady si myslím, že pozměňovací návrh mého přítele a kolegy Jean-Paul Gozese je velice dobrý. Myslím si, že by mm, to měla být e, naše kompromisní lidie, Celkově jsem tedy optimista. Myslím, že se nám to podaří a že pak se vyjednáme akceptovatelné kompromisy. Děkuji. Wolf. Děkuji mnohokrát a Wolf. Ano, v podstatě už bylo všechno řečeno, ale ne všemi. A proto ještě pár krátkých poznámek i ode mě. Velmi dobře jsme se tady mm, dohodli se Pravodaj, a vlastně máme dost podobné pozice. Vítám i e, přístup e, Payboxu, použít ho a zavést ho jako separatní nástroj, ale myslím si, že je taky dobré, že přes e, to, že chápeme nutnost zajištění institutů, které například máme v Německu, tak tady máme i instituce, které mm, které bychom chtěli zavázat k tomu, aby těchto 100 tisíc pojistili separátně. To ne vždycky narazilo na velké nadšení, ale myslím si, že ve smyslu eh, rovných podmínek hracích je to nezbytné. Potřebujeme zcela jasnou výpověď eh, k vybavení prostředky a k propočtu modelu, to je jasné, i tady sdílím názor Vicky Ford, že jisté záruky, tady, tady musí být zaručené, zajištěné vklady, s kterými bychom měli pracovat, pokud budou eh, vykazovat mm, příslušnou kvalitu. Další věc. Jsem přívržencem, absolutním přívržencem financování ex ante a odmítám tady jakékoliv smíšené formy podle toho, jak to vypadá ve členských státech. To by vedlo ke zkreslení situace. Musíme zajistit, abychom tady měli aspoň pár let financování ex ante. A myslím si, že přes další diskuze se tady jen tak hned nedoskaneme ke konsenzu. Ale já si přesto myslím, že by to problém nebyl. Co se týče výplat, tak to už bylo řečeno. Je to pragmatický přístup během týdne nebo pěti dnů. Mm, určitá minimální částka by měla být vyplacená, když to bude pět tisíc nebo nějaká jiná podobná částka a zbytek potom eh, v lhůtě později. Důležité je to, co říkala kolegyně Ford. Musíme zabezpečit, aby tyto paybox nebyly zneužívány proto, aby se využívalo slabých míst mm, v oblasti mm, vybavenosti kapitálu, aby se tady žehlily nějaké staré problémy. To nemůže k tomuto sloužit ale mělo by to sloužit k přemostění krátkodobých potíží. A je to, má to smysl a určitě to nebude stačit z dlouhodobého hlediska. Tolik z mé strany. Thank you. Jo, děkuji. Mnohokrát. Ještě Jürgen bude hovořit. Ne, pardon, Sven. Já jsem se vás spletla. Nic se neděje. Auch praktisch, äh, Já jsem Eh, souhlasil se všem většinou bodů, které přednesl zpravodaj, neměli bychom všechno opakovat. Myslím si, že rozdíly všech těch, kteří tady mluvili, nejsou zase tak velké mezi nimi. Chtěl jsem poukázat ještě na dvě věci konkrétně. První věc je otázka toho, co se stane s rizikem, s rozdílem rizika a s dalšími příspěvky do systému zajištění vkladů institucí, které mají různý rizikový profil. Ve standardním přístupu, a to je článek 11, 1, Tady se e, nabízí standardní model a článek 11.3 potom hovoří o tom, že e, mají platit národní e, pravidla, která by měla postačovat. Standardní přístup však popisuje to, co je běžným rozdílem při poměřování rozdílu. Tak tady je třeba rozdíl mezi 75% a 200%. A když to srovnáme e, s rizikovým profilem v reálném světě, e, tak tento rozdíl je přeci jen trošku nižší. Sice se připouští, že ve výjimečných případech je možné se dostal na 37,5%, ale tento rozdíl nestačí k tomu, abychom eh, tady pokryli, řekněme, rozdíl mezi eh, solidní spořitelnou stavební na stabilním trhu ve srovnání s mm, velkou investiční bankou, která zaprvé dělá obchody eh, s vklady a je úplně jinak mm, koncipována. Já si myslím, že to je velice neférové, protože jen tehdy, když příspěvky budou mm, rizikově proporcionální, proporcionální riziku, tak pak je to spravedlivé. A proto si myslím, že o této otázce ještě musíme mluvit a souhlasím se pravodajem, když říká, že na tomto místě musíme mluvit i o mm, eh, a, eh, tom, eh, v příloze a musíme dbát na to, abychom se systémem zajištění vkladů se nepostarali o to, že právě stabilnější obchodní modely budou příliš prodraženy. To by právě, právě byl opak toho, eh, co jsme se eh, poučili z finanční krize. Druhý bod, jen krátce. A sice otázka toho, jak podobné musí být instituce, které v rámci systému zajištění vkladů mají být zajištěny. Některé pozměňovací návrhy jdou v tomto směru a žádají značná omezení, zvláště při, e, v případě systému zajištění e, e, těchto. Myslím, že je to hlavně pozměňovací návrh 108 a 139. To by však pro malé instituty, které existují, to by pro malé banky znamenalo značné potíže, kdyby tato zadání byla stanovena. A pak eh, na závěr souhlasím s tím, že je kontraproduktivní, když tyto systémy budou financovány ex post, protože vlastně eh, vyjímáme z tohoto typu aktéry, kteří nejvíce přispěli k tomu, že problémy vznikly. To si nemyslím, že jsou rozumné konkurenční podmínky. A jinak se těším na další dobrou spolupráci mezi zpravodaji a e, doufám, že se nám podaří dát něco rozumného dohromady, co, něco, co, se, co nám co, čím se nám podaří překonat problémy, zároveň budeme moci se dopracovat opra, e, preventivním opatřením tak, aby to posloužilo stabilním systému, kdybychom některé věci mohli poopravit v spolupráci s radou, kdybychom se mohli postarat o to, že budeme mít více takovýchto modelů pro zajištění institucí, tak si myslím, že by to bylo plus pro eh, finanční trhy v Evropě celkově. Thank you. Now, Jürgen. Děkuji. A nyní Jürgen. Ano, e, pojmu to velice stručně, protože už bylo všechno řečeno. Chtěl bych zaprvé poděkovat za dosavadní spolupráci se s e, pravodajem. Ještě jsem chtěl potrhnout to, co říkali předřečníci. A sice kombinace obou modelů zajištění, tedy zajištění vkladů a zajištění institutů, mm, je něco, co zcela podporujeme, vítáme to a jsme rádi, že se podařilo tady najít rozumnou kombinaci ex ante financování nebo ex post, to je nám zcela jasné, ex ante financování, ehm, to nebudeme podporovat, ehm, ale to už bylo řečeno. Cíl krytí ve výši, s jakým, s jakou se počítalo, to rovněž podporujeme a považujeme za nezbytné. Eh, tak je to otázka toho, co teď, o čem hovořil Sven, a sice riziko spreads. Tady si myslím, že jsme připraveni v zásadě souhlas, odsouhlasit návrhy Svena Přičemž si myslím, že je důležité, abychom ještě k tomu hledali nějaké rozumné řešení, ale až bude rozumné řešení nalezeno, tak musíme mluva, mluvit i o formách. A pokud toto řešení nalezneme, tak s tímto to můžeme podpořit, ale teď bych už k tomuto skončil. Right, uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Tím končí vystoupení stínových zpravodajů. Dále se tady hlásím jednak já, Arlín, Entelin a Itras. Máme toho tady poměrně dost. já se pokusím omezit své poznámky na oblasti, které podle mě jsou trošku odlišné. Co se týče místních orgánů, zda by měly být oprávněny nebo nikoliv, já bych chtěla rozlišit eh, podle velikosti zda eh, mají zaměstnaného profesionálního pokladníka, který bude tyto věci schopen sledovat. Musím říct, že tady vycházím ze svých vlastních zkušeností ze Spojeného království s místními úřady, kdy některé velmi malé obce mm, a potom máte třeba nějaké velké, větší eh, obce, kde myslím, že by opravdu měli být schopni náležitě nakládat se svými prostředky a ne, aby byli líní. Že došlo i k případům, že někde byli varováni, aby svoje peníze dostali ven a oni to ignorovali. Co se týče otázky ex post nebo ex ante, vzpomínám si z posledního mandátu, kdy se hovořilo o systému pojištění vkladů a Kristýn tam byla tehdy zpravodajkou. Ona byla velmi skeptická, co se týče jakýchkoliv systémů ex post, protože říkala, že ty peníze se nikdy takto eh, nezískají ale zároveň je tady skepticismus i vůči systémům ex ante, kde také bylo řečeno, že ty peníze nikdy nedostaneme, takže eh, když si přečtete projevy tohoto kolegy na plenárce, je to hodně zajímavé. Já bych se to snažila nějak vybalancovat, že říci, jednak se musíme podívat na základ kapitálu, kde máte velmi vysoce kapitalizovaný bankovní systém, tak možná by tam mohla být možnost mít více financování ex post, ne, než když třeba tam ta kapitalizace není tak vysoká protože tam samozřejmě v takových případech budete mít různé rizikové faktory. Také e, mám obavy co se týče toho, na co používat eh, ty fondy, jak zajistit kontinuitu služby pro veřejnost. Nejdůležitější určitě je, aby lidé měli přístup ke svým finančním prostředkům. Já tedy jsem velmi váhavá, co se týče některých systémů. Mm, zda příliš to využívá eh, rezoluční fondy, než eh, spíše s ohledem na zajištění kontinuity různé záchranné balíčky pro různé typy bank a podobně. Musím říct, že z pohledu spotřebitele mi to dělá velké starosti. Já jsem eh, jedna z těch, které opravdu váhaly u příloh a jak to změnit. Přišla jsem se závěrem, co se týče těch eh, bodových hodnocení, eh, poměrů a tak dále, že bychom se na to měli pečlivě podívat. Mám pocit, že je tady možná určité spiknutí, protože v programu FO 4RM nemůžete do toho jen tak vstoupit a měnit přílohy. To jsou technické standardy a přenesené akty, které jdou potom do rady. To je sice pravda. Ale já jsem chtěla, abychom tam ponechali ten rámec eh, tak abychom mohli udělat čísla prostřednictvím těch technických standardů. Mám tam konkrétně problém s profitabilitou, se ziskovostí a indikator, s indikátorem rizik. Když máte vysoce rizikový biznis, takže jste méně rizikový, ale není to spíš eh, nějaká motivace, jak získávat příliš eh, rizik, jak to třeba v případě těch nevhodných eh, pobídek znám mm, různých motivačních modelů jak se třeba stanoví, snaží maximalizovat svá rizika. Takže jsem se snažila nastavit nějaký kompromis, nechat tam nějaký rámec, jaký nechat tam rizikové indikátory, indikátory rizik a výjmout z toho tu ziskovost. Alespoň takto jsem uvažovala, to byla logika mého uvažování, takto jsem se to snažila nastavit. Všem nejsem si jistá, zda systém to umožňuje, eh, aby to takto bylo vyjádřeno. Možná to není optimální řešení, možná mm, budeme muset říci, že některé aspekty ziskovosti, nebo spíše to bude záviset na typu, na modelu podnikání. Ale musím říct, že já skutečně tady mám problém s tou ziskovostí, protože to může být nevhodná pobídka. Hodně jsem o tom přemýšlela, o změně těch různých jiných faktorů, nicméně to spíš nechám teď na ostatních. Eh, asi není eh, důležité, abych já zacházela do všech těchto detailů. Takže to je z mé strany asi vše. Mám tady ještě nějaké další věci, další pozměňovací návrhy, ale to je asi jasné. A teď dávám slovo Arlín. Děkuji, já to zkusím vzít také stručně, mám tady tři body, které chci zmínit. Nejprve bych ale chtěla uh, ocenit práci zpravodaje, určitě tady předkládá velmi kvalitní zprávu. Jinak bych se chtěla věnovat otázce měny. Myslím, co se týče měny, tak máme tady návrh komise článek 5, kde se říká, že uh, by se to mělo vyplácet eh, spotřebiteli v té měně, v které to bylo vloženo. To je určitě správná úvaha, protože spotřebitelé by to měli dostat v té měně, kterou, v které to vkládali. Apeluji tedy na výbor, zda eh, to takto pojmout, jak to má navedeno komise a pokud pokud by byly důvody, eh, proč to dát směrem k návrhu komise, tak eh, možná zajistit, aby spotřebitelé nepřišli o peníze. Potom podporuji některé návrhy, které eh, předkládá paní Ford a zpravodaj, co se týče toho temporary high balances a otázka probate. To jsou věci, které bychom tam měli zahrnout. Nicméně stejné návrhy navrhují sníže 12-měsíční období pro temporary high balances. A já nevidím odůvodnění, proč bychom měli snížit ochranu spotřebitelů v této oblasti. Možná někdo takový důvod má, já se s ním ráda seznámím, ale já tady takový důvod nevidím. A potom, jak říká stínový zpravodaj EPP, pan Balc, nemyslím si, že bychom se měli zabývat pozměňovacími návrhy třeba IMCO, pozměňovací návrhy 33, 36, článek 14. Já myslím, že v případě fůze úvěrové instituce nebo změny e, schéma pokrytí, tak myslím, že i tak by spotřebitel měl být schopen získat své vklady bez jakéhokoliv mm, snížení úroku a podobně. Takže tady by také nemělo docházet ke snižování eh, schémat pojištění záruk. Děkuji. A teď bych eh, ráda předala předsednictví Arlín a dále má slovo Amelie. <clears throat> Muchas gracias, yo también quisiera unirme para felicitar. děkuji, chtěl bych také poblahopřát panu zpravodaji. Myslím, že odvedl skvělou práci, která se týká systému pojištění vkladů. Je to velice důležité pro hospodářskou soutěž. Musíme zajistit stabilitu v rámci těchto systémů pojištění vkladů. Tyto systémy jsou velice nákladné, protože někdy dochází k přemístění těchto systémů pojištění vkladů z jedné země do druhé, čili potom jsou s tím spojené vysoké náklady. A myslím si, že díky těmto systémům bychom zabránili procyklickému vývoji na trhu a myslím si, že chránění těchto pojištění je asi nejlepší způsob, jak zajistit stabilitu našich finančních systémů. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů. Pochopitelně chceme pomoci panu zpravodaji, aby dosáhl kompromisních návrhů v případě některých technických záležitostí. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o evropský systém, nejedná se o klasický systém pojištění vkladů. netýká se všech úvěrových institucí, které mají vklady. Zapadá to do rámce dohledu, který vytváříme v Evropské unii. Musíme zajistit větší koordinaci. Od roku 2013 bychom měli dělat celkovou reformu. Do té doby bychom měli mít eh, Evropský fond, nejen tedy národní fondy. Čili potřebujeme určité nadnárodní systémy, které budou řešit eh, takováto rizika. Je to téma, které ještě nebylo vyřešeno, nicméně tento, tato zpráva je velice pozitivním krokem ku předu. Další kolega, prosím. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Já postaram se ograničit tylko do úvah. paní předsedkyně. Chtěl bych e, jenom říct si věci, které ještě nezazněly. Souhlasím s těmi, kteří ocenili práci pana zpravodaje. Co se týče těchto otázek, tak si říkám, zda těch pět dní je realistická lhůta pro výplat, výplatu. Zda vůbec je možné zajistit transakce mezi bankami v přeshraničním styku. Možná je to dobrý nápad, ale možná v praxi je to nemožné. Uvidíme, jak se ten systém bude vyvíjet. Měli bychom zabránit takovým situacím, co když třeba někdo se rozhodne pro svůj termín. Já si myslím, že ty termíny by měly být eh, pevně stanoveny. Čili je to otázka flexibility. Také se tady hovoří o takzvaných down payments, o výplatách. Měli bychom věřit tomuto systému, měli bychom zajistit <clears throat> vzájemnou důvěru mezi těmito systémy. Vše musí být postaveno na vzájemné důvěře mezi institucemi a v daném dokumentu máme řešení, že jedna instituce by měla platit v případě úpadku banky a měla by tyto finanční prostředky vyplatit do zahraničí. Myslíme, se, myslíme si, že toto řešení, kdy jedna instituce platí jiné instituci, by měla být eh, ošetřena tak, že ta instituce ještě předem vyplatí nějakou jinou částku. Musíme vycházet eh, z faktických eh, zkušeností, čili musíme zjistit, aby skutečně existovaly záruky, že lidé dostanou své peníze. Myslíme si, že by nemělo docházet k nekalé hospodářské soutěži, že by si vzájemně neměli konkurovat na základě nějakých změn. Možná bychom měli zavést mechanismus poskytování informací. Zda daná, informace, zda daná instituce není ochotná platit určité očkodnění, musí existovat možná lhuta 6 měsíců pro zajištění dané platby. A na závěr bychom možná měli zkrátit určitou lhutu, byly tady nejrůznější návrhy, jak změnit eh, výši pojištění vkladu, například, že by se mohl vyplácet ten vklad v jiné měně. Podle mého názoru tento termín je příliš dlouhý a pokud vím, původně to byly dva roky a pan Fajo to zkracuje na jeden rok. Um, Teď předám slovo našemu zpravodaji. Um, už 30 minut máme sklus takže 320 pozměňovacích návrhů. Vím, že tady je veliká práce, bude to těžké najít kompromisy a hovořit s jednotlivci o pozměňovacích návrzích, tak prosím, kdybyste stručně ukončil. A myslím si, že pak se budeme moci dostat další zprávy. Ano, prvních 115 pozměňovacích návrhů. Já myslím, že o tom nemusíme mluvit, k tomu není třeba co dodávat, ale k těm, tomu zbytku, tomu jsem se vlastně už taky vyjádřil. V řadě z nich jsme na dobré cestě najít společné řešení. A diskuze dnes vlastně odráží mm, to, co jsem řekl v úvodním eh, projevu, takže ani tady bych se už nechtěl opakovat. Jen krátce se chci věnovat třem bodům, o kterých tady nebylo hovořeno v diskuzi. Jednak to, co eh, říkala mm, kolegyně naposled, mm, kolega naposled, šestiměsíční systém záruk, jestli to mám předem ohlásit eh, nebo ne. To je bod, o kterém se můžeme jistě přijít z nejrůznějších důvodů to uvidíme, jak bude vypadat další průběh diskuzí, pak ehm, jistota plánování, ehm, těchto systémů pojištění, tak abychom se zabránili tomu, eh, že eh, institut ještě krátce před ehm, kolapsem přejde k jinému systému. Mm, druhý bod, to říkala paní předsedkyně, otázka měny, které eh, zákazník má být vyplacen. Tady máme omezení na euro, nebo nevím, jak by to mělo vypadat, ale co se týče krátkých lhůt, výplat pět dní, tady banka může říci, pokud by to byly tyto dvě měny, na které se omezíme, eh, tak tady máme počítačový systém. Možná se to podaří přepočíst, ale pokud e, třeba ještě budu mít třetí měny a budu muset tuto měnu uhradit v rámci lhůty, tak e, bych se no, určitě mm, to nebyl, nemohl vyplatit v časové lhůtě. Třetí bod. Musíme o tom diskutovat. Otázka dalšího dobudování těchto národních systémů pojištění a udělat z toho takovou evropskou mm, síť. To je to, o čem jsme v minulosti jako parlament diskutovali, požadovali jsme to. Otázka jenom, jak daleko půjdu. Jestli opravdu se dostanu k nějakému evropskému fondu, anebo jestli to, co říkal kolega Sanchez Pasedo, jestli toto je přijatelné, a nebo jestli zůstaneme u úpravy čistě národní, a tyto systémy potom budou mezi sebou třeba nějak centrálně propojeny nebo budou podléhat nějaké koordinaci, ale nechtěl bych jít dál. O tom to musíme určitě v průběhu času diskutovat. Jinak poděkuji kolegům a kolegyním za příspěvky a především za velkou podporu při zpracovávání mé zprávy. Děkuji, takže budeme hlasovat 9. května. Eh, Toto půjde na plénum. Na, eh, a teďka se rychle posuneme k další zprávě. A to jsou záruky eh, po pojištění. Máme tady návrh zprávy, 77 pozivacích návrhů a zpravodajem je pan Skinner. Děkuji mnohokrát. V první řadě zkusím to říct stručně, ale zároveň věcně. Nejprve bych rád, jak už je dobrým zvykem, poděkoval všem, kdo předkládali pozměňovací návrhy. Také děkuji stínovým zpravodajům. Bohužel pan Karas tady nemůže být, ale vím, že Jean-Paul bude hovořit jeho jménem a stejně tak ostatní. Dobrá zpráva je, že když jsem hovořil se stínovými zpravodaji a jejich zástupci, tak je veliký důvod k optimismu, že se nám snad brzy podaří dosáhnout kompromisu u sedmi z těch kritických otázek. A pokud to ještě nebylo řečeno, tak bych chtěl říct si nyní, že e, velká část těch e, takzvaně těch jednotlivých nezávislých pozměňovacích návrhů také vypadá velmi dobře. Takže skutečně doufám, že se nám podaří získat velmi dobrou zprávu z vlastní iniciativy, která bude moci být projednána s komisí v rámci stávající Bílé knihy. Není to jenom skutečně zpráva vlastní iniciativy, ale bude to jasné vyjádření pozice parlamentu, takže komise nám jistě bude naslouchat. Dále bych chtěl říct si k těm velkým tématům. A je tady několik velkých témat. Možná nejprve bychom si je měli definovat. Jednak eh, argumentace ex ante versus ex post, o tom se hovořilo i v rámci předchozí zprávy, potom definice fyzické osoby, Toto už je něco, co už jsme také do jisté míry projednávali. Dále oblast působnosti týkající se životního a neživotního produktů. Tomu se také věnuje několik návrhů. No a co také získáte v případě takzvaného toho ranov. Nejprve bych chtěla říci, že pojišťovní, pojišťovna eh, ne, na rozdíl od banky ne, nezaznamenává bank bankrot, ale takzvanou insolventnost a obvykle během delší doby. Je poměrně zajímavé říci, že když dojde k takzvanému ranov i pojišťovny, tak dojde k vysokému poklesu administrativních nákladů a k vysoká, vysoký nárůst výkonnostního portfolia v podstatě znamená, že se něco nekalého asi stane. Hmm. Čili tohle je potřeba mít na paměti, protože zatím se pojišťovnám podařilo vyhýbat některým z těch největších otřesů, které zasáhly banky. Musíme být tedy opezřetní, ale zároveň mít na paměti, že k tomu může dojít. Zároveň ale také musíme mít na paměti, že tady je tady veliký rozdíl mezi pojišťovnami a bankami v tomto směru a neměli bychom tady k ním přistupovat stejně. Dále se domnívám, že ten princip domovského a hostitelského orgánu je naprosto zásadní. Jak už bylo řečeno v případě e, směrnice solventnosti 2, což je podle mě sám o sobě veliký systém záruk v pojišťovnictví, tak se nám hodně toho podařilo dosáhnout. Snažili jsme se zajistit, že tady bude dostatek kapitálu a možná ještě něco navíc. Také jsme definovali na tom, aby kolegia odváděli svoji práci, eh, co se týče přeshraničních aktivit. V této souvislosti se domnívám a věřím, že ten princip domovský versus hostitelský kde tady budeme mít domovského dohližitele, který má tu skupinu v rámci svého domu, bude schopen radit hostitelským dohližitelům, jak vykonávat činnost, jak dohlížet na aktiva a pasiva celé skupiny. Což je podle mě naprosto zásadní, když chceme pochopit, zda tam jsou určitá rizika, které se můžou v té situaci objevit. Tady jde hlavně o ochranu spotřebitelů. To je zásadní. Musíme skutečně zajistit, že spotřebitelé ve finále budou moci schopni dostat to, co se říká na papíře, to, co je uvedeno na kontraktu, že budou právně závazný dokument, který toto všem pojistitelům zajistí. Toto je naprosto odlišné od jiných finančních služeb. Je tady právní kontrakt, je tady právní smlouva a v důsledku toho je možné ji právně vymáhat. Takže jako například v případě společnosti Equitable Life ve Spojeném království, kde Evropský parlament snažil bojovat eh, jménem mnoha těch lidí, které se na nás obrátili, tak, tak jsme viděli například ve Spojeném království eh, probíhal právní legislativní proces, který ve finále vedl k tomu, že ombudsman se vyjádřil ve prospěch všech těch, kdo, se, kdo sem přišli, že skutečně se stali eh, oběti, oběti poskytování nesprávných informací při uzavírání smlouvy a musí být eh, náležitě očkodněni. Je tady tedy opravdu celá řada komplexních otázek, ne jenom jednotlivé individuální body. Eh, s potěšením konstatuji, že průmyslový sektor eh, je tady tímto znepokojen, ale stejně jsou i spotřebitelé. A my tady musíme nastavit správnou rovnováhu ne tady dělat nějakou uspěchanou reakci, jako v některých jiných oblastech. Musíme se opravdu nej, nej, snažit nejlépe ošetřit zájmy spotřebitelů, zájmy lidí. Uh, také vítám celou řadu těch návrhů týkajících se životních a životního a neživotního pojištění. Já je to respektuji, ale zároveň bych chtěl říci, že spotřebitelé zapojení do neživotních produktů, mm, tady nejde jenom třeba o automobilové nehody, ale i o pojištění domovů, domů. domů Tudíž eh, jistě všichni se shodneme na tom, že jako spotřebitelé bychom měli spadat do oblasti působnosti, když hovoříme o proporcionalitě, o míře rizika. Ano, já to chápu. Mm, chápu některé ty pozměňovací návrhy, které berou v potaz proporcionalitu riziku, ale nesmíme zapomínat na ob- obecnou oblast působnosti tohoto dokumentu. Takže paní předsednice, před, to je ode mě asi vše. Děkuji E, děkuji a teď dám prostor stínovým zpravodajům nebo těm, kdo budou hovořit jejich jménem a potom dám také slovo dalším členům. Jednak za prvé tady mám za EPP pana Gozese. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem nebyl přítomen, ale pochopitelně měl jsem možnost eh, také se vyslovit eh, k tomuto stanovisku. Pochopitelně bych eh, chtěl také poděkovat panu zpravodaji za veškerou jeho práci. A chtěl bych eh, hovořit o jednotlivých modelech eh, pojištění. Pochopitelně chceme přijmout opatření, které se týká především očkodnění a různých způsobů očkodnění. Jsem rád, že tento text nám umožňuje, abychom definovali různé detaily, podrobnosti, které Eh, jsou trochu nejasné v solvetnosti 2. Je důležité eh, zaměřit se na prostředníky, také na eh, systém zajištění, pojištění a na bílou knihu, která se týká solventnosti 2 v případě pojištění podniků a to znamená, že se musíme změřit také na působnost tohoto patření. Co se týče systému za rok v pojištění, musíme vzít eh, v úvahu technické odborné záležitosti v oblasti pojišťovnictví, protože očkodnění je tady velice obtížné, obtížnější možná než v případě banka a je tedy nezbytné, abychom měli potom právní posudky a musíme stanovit termíny bez výjimek, jak tedy očkodnit. Musí to být velice krátké termíny, přísné a o čem se musíme ještě bavit, je to otázka očkodnění fyzických eh, osob eh, a také na druhé straně právních eh, subjektů. Jak bylo řečeno, jsou tady rozdíly mezi pojištěním životním a neživotním. Nejdříve tedy, co se týče různých typů životního a neživotního pojištění, musíme vzít také v úvahu rozdílná růzek, rizika těchto modelů. Osobně bych chtěl říci, že tyto systémy záruk eh, v pojišťovnictví musí zasáhnout a co se týče celkové působnosti neživotního pojištění, tak je důležité, aby pokud máme nějaké přeshraniční pojišťovny, aby brali v potaz veškeré typy Eh, těchto jednotlivých eh, pojišťovních eh, případů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a dále mám za politickou skupinu ALDE pana Šmita. Děkuji, paní předsedkyně. Já si velice vážím Petra, jeho práce zná velice dobře svoji oblast. Možná bychom ale mohli i tak mít určitou plodnou diskusi. Vše se točí okoli, okolo ochrany spotřebitele. Ale jak již eh, také říkal pan Petr i pan Gozes, tak v Evropě existují různé systémy. Nejen, tedy ne, všechny evropské systémy mají tento systém záruk eh, v pojišťovnictví, pokud jim tak je to 20 členských států 27. A i tak jsou vysoce odlišné. Měli bychom mít tedy tuto věc na paměti. Bylo řečeno, že tento sektor má velký zájem O regulaci ano, to je pravda. U nás doma mají určité pochybnosti, jestli to možná nezachází příliš daleko. Já osobně jsem pro harmonizovaná pravidla po celé Evropě, ale myslím si, že musíme věnovat pozornost těmto otázkám. Jak jste správně říkal, i oni tvrdí, že právě se tady řeší také solvetnost 2. Tato směrnice solvetnost 2 už byla schválená, měla být implementována, jsou tady různé systémy, co se týče krytí a je vše se dělá ve jménu ochrany spotřebitele. Zmínil jste se o těch situacích, kdy, o tom ranofu, kdy lidé chtějí najednou vybrat peníze, to se, týká se to především bank, kdy lidé vybírají své vklady. Měli bychom se tedy postarat o tyto obavy. Měli bychom vytvořit systém, který bude přínosný pro spotřebitele, pochopitelně, ale také pro samotný sektor. Já jsem mnohokrát zdůraznil v tomto výboru, a někdo to tady pochopitelně kritizoval, tak to prostě chodí, že bychom neměli vytvářet nařízení a různé systémy, které naopak brání trhu, aby mohl dobře fungovat. A měli bychom také pamatovat na vyšší nákladu, protože tak, jak to vždycky bývá, jak to víme, nakonec se ty náklady musí zaplatit spotřebitele. Nemáte nic vám, nedostanete zadarmo. Měli bychom být tedy opatrní a vy jste zmínil, a já mám několik pozněvacích návrhů, které se týkají působnosti této směrnice. Říkal jste, že životní pojištění je podobné, jako když se pojistíte svůj dům. Ale já myslím, že to je trošku jinak, když dojde k úpadku nějaké společnosti, ale myslím si, že tady není příliš mnoho pojišťoven, které zbankrotovaly. To se uvádí v dokumentu komise. Můžete si změnit nebo převést svoje pojištění z jedné pojišťovny do jiné pojišťovny. To je možné, ale jak říkal pan Klins, tak vám zároveň hoří dům a zároveň tato pojišťovna je v úpadku. A potom máte problém. A já myslím, že bychom neměli vytvářet systémy, jak to uhradit. Co se týče pojištění u automobilů, tak tam se řeší podobné situace. Máme, myslím, dobré argumenty pro to, aby tady došlo ke krytí. A možná jsou to lepší argumenty než které předkládám já. Bavíme se o výši financování. Máme tady kompenzační systémy pro investory. Já jsem otevřen takovýmto diskusím. Týká se to toho krytí ex ante nebo ex post. Měli bychom podpořit ty nejlepší systémy, ale souhlasím s tím, že potřebujeme dobré principy financování. Neměli bychom vytvářet systém, který by potom byl tím nejhorším možným řešením pro jednotlivé země. To by bylo vysoce nákladné, ale je to první krok a pochopitelně je zásadní, co říká náš výbor, je také zásadní, co říká komise, jak odpovídá na naše dotazy. Já věřím, že po celé Evropě jsou kladeny nejrůznější dotazy, které se týkají těchto návrhů. Já myslím, že to je asi vše, co bych chtěla říci. Máme, nebo já mám několik pozměňovacích návrhů. Vy jste velice laskavě odpověděl v rámci bilaterální diskuse na mé dotazy, ale já doufám, že budeme pokračovat v otevřené diskusi s dalšími stínovými zpravodaji. Já nevidím žádný problém, nebo myslím, že by se nám mělo podařit dosáhnout do koncensu. A to je, o co bychom měli usilovat. Děkuji. Nyní zástupce zelených. Děkuji. Um... Děkuji. Je tu pár otázek, které jsem chtěl, o kterých jsem se chtěl zmínit. Pokud pojišťovna eh, zbankrotuje, tak eh, to pro mě není příliš logické, když vytvoříme nějakou, nějaký systém očkodnění, že by to mělo být součástí této ztráty, kterou pak ponese spotřebitel. Chápu samozřejmě mm, argumenty o morálních rizicích, ale myslím si, že v současné době, eh, když uzavřete smlouvu s pojišťovnou, tak nemáte žádnou možnost, abyste vyhodnotili eh, v této smlouvě, jestli eh, tato pojišťovna za 20 let zbankrotuje nebo ne. Tuto možnost vůbec nemáte. Bylo by velice nefér, kdyby spotřebitel pak musel nést část tohoto hm, přímého břemene. Jistě souhlasím s tím, že tyto systémy musí být pak zaplaceny v konečné instanci spotřebitelem stejně, ale myslím si, že jde o férové rozložení zodpovědnosti a nemělo by se ještě dodatečné poplatky nakládat na klienty nebo spotřebitele eh, takové pojišťovny, která eh, zbankrotovala. Eh, a to si myslím, že není férové rozložení nákladů. A jsem velice skeptický vůči pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k té zprávě mm, Petře které tedy toto navrhují. Druhá otázka, ehm, o které ehm, hodně přemýšlím, je ex post, ex ehm, ante mechanismus financování. Jistě jsme všichni otevřeni k tomu, abychom vedli plodnou diskusi. Také bilaterálně jsme o tom hovořili, Petře. Myslím si, že jsou tady velmi silné argumenty pro to, proč eh, si chceme zvolit prvky ex ante eh, v tomto systému eh, pojištění záruk v bankách. Toto, totež jsme pak udělali ve tvé zprávě o systému systému očkodnění investorů. Ehm, ehm, samozřejmě musíme upravit ehm, tyto, toto pojištění, to znamená tato solventnost vlastně, tady jde o to, abychom se vyhnuli takovým problémům, ale zároveň víme, že eh, úřady dozoru nám říkají, my nemáme zdroje, abychom mohli eh, efektivně eh, vyhodnotit rizika těchto pojišťoven. Trošku mě to znervozňuje, když vidím, Ehm, ehm, jak jsou schopni ti lidé v těchto pojišťovnám a že to srovnám s dovednostmi eh, těch eh, osob, které působí v oblasti dohledu. Jestli toto je součást celé věci, tak eh, mám pocit, že mluvíme se stejnými lidmi. Když pozorují toto, tak musím říct, úprava nebude nikdy tak dobrá a dohled nebude nikdy natolik dobrý, abychom se vyhli takovým případům. Takže pokud tyto případy se i nadále budou vyskytovat, tak eh, otázka zní, co je férovější, jestli ex ante nebo ex post. A myslím si, že je to dost jasné. Když si vezmete ex ante, zvolíte ex ante přístup, mm, tak i pojištění, které mm, vedlo nějakým potížím, tak to k tomu také přispělo. To je velice silný argument. Druhý argument, jestliže máte externí faktory, mm, které dostali pojišťovny do potíží, které nemůžete předvídat, jako třeba situace, která je teď, tak předpokládáme, že velké ekonomiky v eurozóně by se dostaly do potíží se svými dluhopisy. To by postihlo řadu pojišťovnického biznesu, i když je třeba řízen eh, řádným způsobem. Pokud jednotlivé pojišťovny se dostanou do potíží, pak mm, příspěvek ex post by byl procyklickým přístupem a poškodil by ty již stejně oslabené pojišťovny opětovně. Takže pokud máte symetrické šoky v ekonomice, tak je tady velice silný argument, proč byste měli mít systém financovaný ex ante a nevím, proč bychom to nemohli aplikovat tady. To byl silný argument v případě bank, nevím, proč bychom eh, to si nemohli vyměnit názory i tady ve výbory, výboru o tom, nevím, proč by to mělo být jinak v případě pojišťoven. A poslední bod týká se hostitelských a domovských Eh, otázek dozoru. Myslím si, že si musíme udělat jasno na společném trhu. Chceme-li eh, mít více na národních takových smluv eh, v budoucnu a to si jistě přejeme, aby si mohl spotřebitel vybrat. Pokud chceme tohoto docílit, tak musíme mít podobné standardy po celé Evropě. Tedy kvůli principu nebo argumentu subsidiarity, který velmi často, některý je hodně eh, eh, zdůrazněn ve té zprávě, tak říkáme, že chceme mít nízké úrovně společných standardů, pak ale zároveň nemůžeme mít tento princip no, hostitelský. Buď máte mm, vyšší regulační standardy, pak můžete mít tento hostitelský princip, a nebo máte nízké standardy a musíte aplikovat eh, eh, společnou harmonizaci a musíte mít tedy domovský dozor. A eh, princip založený, tedy ten domovský princip v úpravě, to úplně nejde dohromady. Já jsem proto, abychom měli silný dáme solidní přístup společných standardů. Jistě, že ty standardy mohou být na národní úrovni vyšší, ale musí tady být, musí tady být společné silné standardy na společném trhu. A pak můžeme vést diskuzi o hostitelském principu, ale propojení domovského principu s nízkými standardy, tady s tím mám problém. A úplně poslední poznámka. Spíše jde o retoriku. Myslím si, že pojišťovny, to není jako banky, ale v krizi mohou dělat podobné chyby. Řada uživatelů nebo konečných spotřebitelů mm, pojišťoven bude mít nižší penze, protože mm, se investovalo do produktů, které nevydělaly tolik, jako se původně očekávalo. Takže určitá eh, rizika profilová byla špatně vyhodnocena a mm, o tom to budeme diskutovat ještě dále eh, v kontextu eurokrize. A pak taky několik pojišťoven profitovalo z záchranných operací, které jsme eh, udělali pro banky. Takže nemůžeme říct, že pojišťovatelský biznis mm, nebyl dotknut krizí a mm, Myslím si, že co se týče retoriky nebo znění, o tom si ještě popovídáme, Petře, určitě najdeme něco, co bude férovým řešením pro pojišťovnický biznis, ale co a ne, nemůžeme předstírat, že se tady neudělaly chyby ze strany pojišťoven během krize. Paní Luling? Oui, madame la présidente, euh, moi je voudrais revenir... Euh- Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda vrátila k pozměňovacím návrhům, které jsem předložila a které podpořil pan Karas, který je naším stínovým zpravodajem. Pan Gozes už tady řekl některé z názorů pana Karase, takže nebudu zacházet do detailů, ale nicméně chtěla bych říci, že myslím, že je potřeba omezit oblast působnosti e, systému záruk pojišťovnictví pro fyzické osoby a musíme Kdybychom tam měli fyzické osoby i právnické osoby e, na stejno, tak to by bylo obtížné. Také tam musí být e, nastaven strop pro očkodnění. Já vím, že ne všichni s tím souhlasí, nicméně já se domnívám, že bychom měli životní pojištění vnímat jako finanční investici, protože toto v podstatě je. Je to finanční investice jako každá jiná, alespoň tak tomu je v mnoha členských státech. Tudíž se domnívám, že například strop 10 tisíc euro mi, mně osobně připadá rozumný. Jestliže nebudeme mít strop, tak potom budeme mít riziko systemických dopadů na celý sektor pojišťovnictví. Prosím tedy pan zpravodaje, aby zohlednil tuto poznámku. Podle mě to je hodně důležitá věc. Mr. Klin. Děkuji a slovo má pan Klinc. Děkuji, jen velmi stručně. Jednak celá tato zpráva je důležitá. Všichni mluvili o tom, že máme 20 režimů dnes v Evropě, a dokonce jsem se napočítal daleko více, včetně prostoru EBR, to znamená 12 pojišťovacích systémů, to je příliš málo, ale myslím si, že pokud se do toho pustíme, tak potřebujeme určitě dalekosáhlý přístup hm, k harmonizaci. A proto eh, nesouhlasím s tím, eh, co říkal Peter, že bychom měli zvolit hm, financování ex ante jako dodatečnou možnost. Já myslím, že musíme postupovat jednotně, ať už z toho vyplyne cokoliv. Hm, nejsem tak pozitivně naladěn, co se týče pojištěnického biznesu, jak to řekl můj liberální kolega Ole Schmidt udělal jsem velkou zkušenost právě v nedávné době. Mm, u mě do to se někdo vloupal v Bruselu a naštěstí, protože nemám žádné klenoty a nemá, neměl jsem u sebe žádnou hotovost, tak sebou nic nevzal. Dokonce i flašky z vína tam všechny stály, ale zdemolovali mi úplně dveře do bytu. To jsem trošku podcenil. Takže jsem musel nechat eh, udělat nové dveře a eh, šlo to ještě s faktorou, ale přesto pojišťovna eh, Eh, mi ani nechtěla zaplatit eh, polovinu jako regulation forfaitaire, což eh, pochopitelně odmítám. Ne, to má skutečně s tím dočinění. Ten, to, jak přistupují k takové škodní události, to je velice roz, rozlišné. A myslím si, že bychom neměli falešně brát vlastně chránit pojišťovny. Já si myslím, že to, co se nabízí spotřebitelům, eh, tady jde o to, aby pojišťovna rychle zbankrotovala. To říkám, to Petr má pravdu. Eh, Mannheimská pojišťovna ta během tří, čtyř let zbankrotovala, protože eh, se moc neangažovala na trhu a mm, byla podchycena, zachráněna. E, ale co se týče Equitable Life, tak ti Petře musím říct, že vaše vláda sice učinila zásadní usnesení, ale klienti v Německu a v Irsku do dneška peníze ještě neviděli. Takže to bude trvat. Jako facit. E, pokusme se tady co možná nejvíce dosáhnout eh, struktur harmonizační po celé Evropě a ne mnoho možností, že každá země si to bude upravovat za sebe a tak dál, protože tady žádné rovné hrací podmínky pak mít nebudeme. A e, diferenciace mezi e, životním a neživotním pojištěním, o to se tady už hodně hovořilo, to je, myslím, zcela samozřejmá věc. Tady není zapotřebí to separátně e, vysvětlovat. A ještě jedna věc, mezi host a home supervisor. Ano, rozdíl. Souhlasím, kolegové, jenom Equitable Life nám ukázal, že to nefungovalo v minulosti to byl, že dohled ve Velké Británii a v Německu postupoval jinak. Neměli bychom vycházet z toho, že to automaticky teď bude vyřešeno. Je nutno ještě počkat a proto musíme být opatrní. Um, děkuji vám. A teď dám slovo zpátky panu zpravodaji, aby se stručně vyjádřil. Ano? Děkuji. Děkuji všem kolegům za přínosné poznámky a komentáře. V podstatě tady vidím, že probíhá eh, velmi živá diskuse, ale mimo jiné se ukazuje, že to je proveditelné. Jsem si jistý, že určitě najdeme prostor pro schodu. Je to zpráva z vlastní iniciativy, ale zároveň je to důležité prohlášení, jak prosadíme naši argumentaci vůči komisi. Je tu něco, co chceme dát celé Evropské unii, takže eh, tady tento rozhodný přístup je velmi důležitý. Nejprve v reakci na to, co řekl Jean-Paul. Já přeji všechno nejlepší Marovi. Eh, určitě je v neustálém kontaktu na telefonu, ať už je kdekoliv. Ta přeshraniční otázka, to je velice relevantní. Také jsem se zájmem vyslechl to, co jste říkal o autech, samozřejmě pojištění aut, pojištění domů, pojištění lidí. Mohli bychom pokračovat. Máme volný pohyb osob, lidí a uvidíme, že pojištění bude sehrávat stále důležitější úlohu při zajištění dobré kvality života. Je to tedy něco, co by mělo zajistit osobám, které uzavřou smlouvu, že to bude dodrženo. Také se objevila diskuse o otázce fyzických osob. I za to vám děkuji, jean Paule. Oli, eh, rozdíl mezi životním a neživotním pojištěním říkáte, že jsou tady konkrétní důvody pro to, proč to zahrnou do oblasti působnosti. Na to bychom se určitě měli podívat. Nemyslím si, že by bylo přímo hloupé, ale myslím si, že by bylo chybné vyloučit z oblasti působnosti neživotní pojištění. Podívejme se na to, jakým způsobem o tom hovořili regulátoři, jak nakládat s oběma produkty. Jsou určitě jiné modely rizika v životním a neživotním pojištění, různé vypočítávání, ale použili jsme to už v solventnosti dvě, takže bychom tomu měli teď přistoupit chytře. Ne to rovnou vyloučit z oblasti působnosti. Jistě tady bude prostor pro kompromis, jak nastavit určitou proporcionalitu já se tedy nestavím příliš příznivě, abychom to rovnou, rovnou to neživotní pojištění vyňali z eh, oblasti působnosti. Jak říkám, měli bychom o tom ještě hovořit. Potom také ty narážky na trh. Samozřejmě nikdo nechce eh, lidi odrazovat od toho, aby kupovali pojištění. Čím více pojištění bude kupováno, tím jistě to bude lepší, protože uh, Eh, nebude to fungovat tak, že když vám schořel dům, tak eh, to bude problém, protože vy jste neměli pojištění, protože jste si ho neměli do, dovolit. To jistě nechceme, aby k tomuto začalo docházet. Eh, spotřebitelé to možná ve finále zaplatí. Ano, to je pravda, to, co tady říkáte. Nesmíme, nesmíme zapomínat na ochranu spotřebitelů. Je potřeba nastavit přiměřenou rovnováhu mezi oběma aspekty. O tom se tady také hodně hovořilo. To musíme také ošetřit. Svene, ano, otázka domovského hostitelského orgánu je také důležitá, ale spíše než to, co říká Wolf, který hovořil o Equitable Life, kde došlo k selhání vztahu mezi domovským a hostitelským orgánem, je potřeba si uvědomit, že Spojené království v případě Equitable Life bylo domovským i hostitelským orgánem a i když lidé si mohli kupovat pojistky v Německu, tak to mohli dělat neregulovaným způsobem ale Solvency 2 už to teď ošetřila. Je potřeba, abyste abychom se já a ty na to znova podívali, pohovořili o tom. Já si myslím, že kdyby už tehdy Solventnost 2 platila, tak ten rámec domovský hostitelský by byl mnohem lépe nastaven a fungoval by. Tehdy to, co existovalo v minulosti, nebylo dobré, nefungovalo to dobře, ale v důsledku případu Equitable Life jsme právě ten vztah domovský hostitelský se snažili lépe ošetřit. Teď už budeme mít kolegy a budeme mít eh, vymá, lepší vymáhání v rámci SIOPSu. Eh, nechceme vynalézat věci znova od nuly. Takže podívejme se na to ještě jednou pečlivě, projednejme to. Já jsem ochoten otevřít znova o tom diskusi, ale jak říkám, podívejme se tady na ten dokument úrovně jedna, eh, ne, než abychom znova vynalézali něco od nuly. Nikdy, nikdo určitě nenastavoval nějaké nízké standardy regulace. Možná jsem špatně pochopil to, to, co jste tady říkali. Já jsem hovořil o minimálních standardech. Lidé možná mají strach z minimálních standardů, ale je to něco, co je dovoleno. Musíme to vzít v potaz, když umožníme nárůst schémat tak, jak jsou tak jak jsou umožněna. Například, když vezmete mutuals v Německu, musíte se zamyslet, zda dá tedy maximální úroveň harmonizace. Pokud ano, uvidíte, jaké implikace to může být. Já myslím, že to bude mít možná ještě daleko sáhlejší dopady, než si umíme představit. Řeknu třeba příklad. Ehm, máme tady banking, máme tady cash, ale když tam máte například surplus fondy, které nejsou v hotovosti, nejsou financovatelné, nejsou přeshraniční, to je obtížné si to představit, eh, jaké důsledky to bude mít. Mohlo by to mít negativní dopady na to, co si můžete, můžete představit. Možná už tam budou nějaké ochranné klauzule, ochranné pojistky. Stejně například ve Švédsku oli, když si to vezmete. Jenom si to představte, tu situaci. Jaké tady budeme mít limity a stropy. Možná vy o tom více, více než kdokoliv jiný. Jak říkám, musíme si o tom ještě pohovořit, musíme mít diskuse mezi stínovým zpravodajem. Ne, nedívejte se na mě takhle, prosím. Eh, uvidíme, k čemu ještě dospějeme. Každopádně já mám pocit, že když se nám podaří všem zachovat to určitý ten holistický přístup a podívat se na to, co jsme už udělali jinde, jaké máme jiné zprávy, tak jistě se nám podaří dát řádnou výzvu tomu, co předkládá komise. Já se snažím prostě zamyslet nad tím, zda můžeme mít nějaký kompromis. Já se stavím pro ex ante. Myslím si, že když máte zemi, která má už solidní finanční biznis a Eh, když jsou ohroženi daňoví poplatníci a nevypadá to, že by tam ty dluhy následně mohl zaplatit ten sektor, to už jsme viděli hodněkrát. Takže možná můžeme ve finále říci, že jediný způsob bude ex ante. Ale zároveň také můžeme říci, že menší riziko bude professional indemnity nebo něco takového, tak nevím, nevím, uvidíme ještě, jak to dopadne. Musíme k tomu ale přistoupit chytře a informovaně ne abychom neustále převáděli veškerá rizika, veškeré náklady na spotřebitele. Snad se nám tedy podaří dosáhnout do mm, žádoucího kompromisu. Snad jsem toho neřekl příliš. Děkuji. Thank you. Well, I think we had a... Děkuji mnohokrát. Myslím, že to byla velice dobrá diskuse, komplexní odpovědi od pana zpravodaje. Budeme, myslím, hlasovat eh, 24. května a doufám, že to odhlasujeme na plenárním zasedání v červnu. Mám tady ještě žádost komise, abychom učinili několik poznámek k těm systémům pojištění vkladů. Pan zpravodaj byl pan Simon, nicméně nechci vám znemožnit, abyste se stručně vyslovili k tomuto systému pojištění vkladů, pokud především, pokud budete, budou vaše poznámky pozitivní. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud mohu, tak se vyslovím k oběma otázkám systému pojištění vkladu a systému záruk v pojišťovnictví. Děkuji za veškeré poznámky, když jste hovořil o tom, že musíme udělat vše pro to, aby mohli lidé volně cestovat po Evropě a to je také naše filozofie. Co se týče Bílé knihy, Bílá kniha chtěla řešit reakce všech zainteresovaných stran a chtěl bych vás ujistit, že si také pečlivě vyslechneme, co navrhujete vy. Proporcionalita je klíčové slovo. Podíváme se na otázku životního a neživotního pojištění a také budeme řešit rozdíly mezi bankami a nebankami. Je tady několik bodů, kdy si musíme věci vysvětlit. Je to otázka ex ante. Neměli bychom si nic namlouvat. Ex post je procyklické. Pokud máte určitou neflexibilitu u, u ex ante, tak je to otázka modality. Kam ty věci umístíte? Ale myslím, spochybňovat ex ante princip je něco, co by považovali lidé za věc, která není eh, hlavním problémem. Nesmíme tento systém především destabilizovat. Naopak musí být maximálně posílený a silný. Vítám vaše poznámky a musíme pracovat na otázce proporcionality. Co se týče systému rok pojišťovnictví, tak eh, souhlasím s tím, co bylo řečeno. No pak je to tady systém pojištění vkladů. Lidé propojují systém pojištění vkladů, eh, bazilej, řízení krizi. Ano, musíte mít více kapitálu v bance. Pokud máte více kapitálu v bance, tak je banka silnější, takže souhlasím s paní Ferreira, s panem Magajo, že pracujeme na dobrém rámci zvládání krizí, pokud dojde k neblahým dopadům na ekonomiku. Čili z toho důvodu je tam ta výše 1,5 krytí. 1,5 Otázka zní, zda je to dostatečící nebo ne. Další věc, které lituji, celá řada lidí říká, že jsme zvažovali pouze tu možnost toho payboxu. To je, není pravda. V návrhu komise jsme měli mnohem více funkcí než paybox bylo jasně řečeno, že členské státy mohou jít nad rámec funkce Paybox. Nicméně, Řada lidí si to vysvětlila jinak, špatně, takže chceme mít, nebo vydali jsme dokonce před měsícem takové osvětlující prohlášení, kde bylo jasně řečeno, že členské státy by měly jít nad rámec této funkce, takže zde naprosto jsme v souladu se zprávou pana Simona. Co se týče exante, tak v oblasti pojišťovnictví nesmíme dělat nic procyklického. Máme pravidelné zprávy a snažíme se snížit procykličnost v této oblasti. Co se týče eh, termínu výplaty, musíme vytvořit eh, kompatibilní systémy. Máme tam buď pět dní nebo dvacet dní. Nevěřil byste komu, tomu, kolik eh, bank mi tvrdí, že pět dní pro ně není žádný problém. Takže pokud některé banky to zvládnou v pěti dnech, tak výborně. Co se týče eh, základu rizika, pokud to chceme zvýšit nebo zvětšit, tak eh, to bude dobré. Měli bychom ovšem pamatovat na to, že to nesmí být nástroj, který bude každodenně dohlížet. Je to funkce, která se bude řešit jednou ročně, nechceme, aby rizikové chování se neustále zvyšovalo. Pokud by se zvyšovalo, tak by ta banka mohla zbankrotovat. Další dotaz, měna a výplata. Musíme zvážit dvě alternativy. Paní předsedkyně, vy jste říkala, ano, spotřebitelé vkládají v určité měně, pokud Eh, dáte zpět ovšem jinou měnu, tak eh, ten spotřebitel nese riziko. Ale musíme se podívat na směné riziko. Jsou tady měny, kdy vám trvá jejich směna pět minut, takže musíte i zvážit tyto dvě věci a je to také signál, který vysíláte, koho chcete chránit, jestli spotřebitele nebo ne. A poslední bod, jsem rád, že podporujete nový systém Viděl jsem zásadní prohlášení, která jdou tímto směrem, což je dobré. Komise je vítá, ale je mi líto, že ten návrh vzájemných půjček, což byl první krok tímto směrem, nebyl ponechán ani tady v tomto výboru ani v Evropském parlamentu. Děkuji za tyto poznámky a doufám, že všichni vemou v potaz. Teď se chci dostat k další, poslední diskusi tohoto dne. Pokud budete kolegové souhlasit, nemůžeme dát patřičnou dobu panu zpravodaji. Všichni máme méně času, čili nejdříve dám slovo panu Hokmarkovi. Bude to zpráva o globální ekonomické zprávě. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem předložil svou zprávu, návrh zprávy a už jsem obdržel eh, různé názory na ní. Myslím si, že dnes se Mění se vyhodnocení dlužního břemene a to je e, signál toho, jak důležité, e, jak je důležitá tato vzájemná závislost ekonomik mezi sebou, protože co v USA nastane, to bude mít dopad na globální ekonomický vývoj jinde, to je zcela jisté. A e, jak USA bude zacházet svými deficity nebo se svou monetární politikou, to bude důležité, stejně tak, jako diskutujeme o tom, jak důležitá je třeba měnová politika Číny. Myslím si, že když hovoříme o potřebě globální zprávy, tak e, mm, si musíme být jisti, že mm, se soustředíme na realistické cíle a že budeme moci dosáhnout změny, která bude proveditelná. Jeden z důvodů, proč e, vedeme diskusi o tomto, je potřeba e, mít něco, co bude mm, nové, životaschopné a takové struktury, které existovaly po druhé světové válce. Eh, to, co jsme viděli, to byla potřeba reformace globálních struktur. A zároveň si myslím, že Někdy tady existuje velká naděje, že mm, tím, že získáme novou globální eh, zprávu, že tím eh, vyřešíme všechny problémy, ale tak tomu není. Myslím si, že je důležité si připomenout, že některé problémy, eh, mm, které máme, jsou výsledkem velkých ekonomických změn, které mm, obecně vlastně vítáme. Za poslední 25 let globální ekonomika se rozvinula nesmírně rapidně, nesmírně rychle. Měli jsme 1 miliardu lidí, kteří eh, žili v relativní prosperitě a dnes už máme 4 miliardy lidí, kteří žijí v relativní prosperitě. A myslím si, že eh, velká, ča, velká část globálních eh, nerovnovách, o kterých hovoříme, je také výsledkem tohoto a nedostatky starých ekonomik, ty by se, staré ekonomiky by se měly uspůsobit nové realitě. A proto ve mé zprávě zdůrazňuji, že řada problémů, před kterými stojíme, hodně závisí na struktuře struktura, na nedostatcích struktur, strukturálních problémech dřívějších starých ekonomik které eh, bývaly, eh, které ehm, dominovaly. Eh, takže teď je potřeba diskutovat o deficitech z globální perspektivy, ale také o monetárních politikách, protože jedním z problémů, před kterým dnes stojíme, ať už je to diskuse o měně nebo ne, je skutečnost, že některé ekonomiky, hlavně americká ekonomika, eh, mají velmi laxní monetární eh, politiku s dopadem na eh, celou řadu ekonomik nově se rozvíjejících zemí. A tady se volá po různých opatřeních, co se týče měn nebo kontroly nejrůznějších měn, ale také se to týká protekcionistických opatření. Myslím si, že G20 a hlavně na začátku krize hrála klíčovou roli, protože Eh, globální společenství eh, mělo možnost soustředit se na celou řadu eh, důležitých problémů. Hledala se rychlá možnost reakce a bylo tady taková dohoda v tom, že různé ekonomiky by neměly podlehnout protekcionistickým požadavkům. Myslím, že by bylo férové říct, že na začátku krize se toto ukázalo být docela účinným, protože byla celá řada rozhodnutí, která měla svůj význam ale problém je v tom, že hodně z těchto rozhodnutí nejsou vlastně pak v realitě implementována. A je tu nedostatek stability ve vztahu k globálním strukturám. A proto moje zpráva podtrhuje význam G20 jako fórum pro globální konzultace, ale zároveň se velice Ehm, chci zasadit o to, aby se zřídily instituce, které tady máme, tedy hlavně instituce jako VTO a i Mezinárodní měnový fond, by měly být jádrem takovéto globální zprávy. A G20 by měla být daleko úžeji propojena s, s s institucionálními strukturami eh, Mezinárodního měnového fondu. A když se pokoušíme mm, jít dál a popsat, jak by globální zpráva měla být koncipována, tak si myslím, že se musíme zabývat otázkami dohledu a monitorování eh, monetární politiky, měnové politiky, a také potřebou diskutovat o tom, jak eh, eh, budou mít tyto deficity na dopad na jiné ekonomiky a jak dosáhnout eh, společné finanční stability. A z těchto všech důvodů si myslím, že IMF by měl být daleko více jádrem, protože má větší zodpovědnost, je univerzální, mm, víc než, i když je G20 důležitá, přece jenom je to taková je to hodně založeno mm, na tom, jak se k tomu postaví americký prezident, než na globálním porozumění toho, jak by globální zpráva měla vypadat. Takže shrnuli to, myslím si, že bychom měli více diskutovat o tom, jak z IMF udělat mm, jádro toho, kde budeme se snažit implementovat mm, pravidla, která se týkají globální zprávy. Tady skončím a budu se těšit na vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za skupinu SND se hlásí pan Šule. Děkuji. Já se domnívám a chtěl bych poděkovat panu Hokmarovi. Myslím, že tady máme velmi kvalitní hmm, výchozí dokument, na němž můžeme dále stavět a který můžeme rozpracovávat. Mám pocit, že ty základní cíle tady máme. Když si položíme otázku, co skutečně chceme, od tohoto dokumentu z vlastní iniciativy. Tak já myslím, že v první řadě chceme mm, pojistit, posílit externí zastoupení EU v hospodářských e, věcech. Chceme hovořit jedním hlasem. V minulosti, jak víme, některé z členských zemí měly velmi silný hlas, velmi silně se vyjadřovaly k globální zprávě ale teď bychom měli spíše hovořit jedním hlasem a proto musíme posílit externí zastoupení. Pokud se nám to podaří, tak EU e, se stane, nebo respektive začne zaujímat vedoucí úlohu v rámci celosvětové reformy. Dále musíme také znova posoudit e, G20. Já nechci G20 kritizovat, v nedávné době měla velmi dobré pokrytí, ale když si položíme otázku, stejně jako pan Hokmar, jestli to je, tam probíhají věci náhodně, závisí to na různých věcech. My eh, zde musíme skutečně pečlivě posoudit, zda reprezentativně zastupuje silné, slabé, velké, malé, které, zájmy kterých zemí jsou zastoupeny v tomto fóru. Musíme si uvědomit, že došlo ke změně ekonomického hmm, nastavení ekonomické situace na světě mm, posiluje Čína, Indie a tak dále. Věci už nejsou tak jednoduché, jako byly v minulosti. Když si vzpomeneme na Bretton Woods, tak eh, silná, silné země bylo USA, Spojené království, na čem se shodli. To bylo velmi jednoduché. V roce 1945 se velmi snadno dosáhlo mm, konsensu. Dnes tomu tak ale už není. Proto je potřeba se na tyto instituce znovu podívat. A já teď nemám na mysli Světovou obchodní organizaci a MMF. Na jednu stranu musíme chtít, aby byla zachována nezávislost, ale na druhou stranu, jakým způsobem je celosvětová ekonomická situace reflektována, zastoupena v těchto organizacích, aby dobře eh, reflektovali stávající situace. Další důležitá témata, co třeba likvidita je přiměřená, není, jaká je tady rovnováha. Dolar. To je už jedna z těch nejstarších otázek, zda bychom měli eh, ho používat jako mezinárodní rezervu pro obchodování. Výhled eh, SNP otřásl základy eh, mezinárodní měny, kterou používáme, a to je dolar. Potom strukturální nerovnováha. To je podle mě jedna z nejobtížnějších věcí. Vidíme to ostatně sami v eurozóně, jaké tady teď máme problémy s tím. Jsme si vědomi toho, že to problém je, ale zatím si nejsme zcela vědomi toho, jak to vyřešit. A to se nám promítá i na celosvětové úrovni. A konečně otázka regulace. Subjekty fungují globálně, regulace zatím nikoliv. Musíme spolupracovat na obou stranách Atlantiku, ale jsou určité normy, finanční normy, auditní normy, Ehm, to všechno musíme brát potaz. A podle mě G20 toto musí přeskoumat. Například finanční, finanční regulace ve Spojených státech, v Evropě. Musíme se na to podívat, zda to nevyvolává problémy mm, nebo ne. Zda jsou tedy nějaké rozdíly v oblasti regulace. Celkově tedy se domnívám, že je to téma, které je velice aktuální, které nemohlo přijít v lepší dobu je to velmi důležitá věc. Ačkoliv eh, musím přiznat, že mm, je pravda, že někteří lidé se domnívají, že to je jenom akademická rozprava, něco, co se řeší už dlouhá léta. Já myslím ale, že je to velice aktuální, poplatné době, není to jenom něco mm, teoretického. jsme si vědomi toho, že tato ekonomická tsunami, ekonomická krize byla vyvolána globální nerovnováhou, která začala před nějakou dobou. Já tady věřím, že se bude jednat o důležitou zprávu a těším se na úzkou spolupráci s panem zpravodajem a na to, že předložím pozměňovací návrhy. Děkuji a dál se hlásí paní Hubner. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych k tomu měla tři věci. Domnívám se, že, jak o tom hovořil Gunmar, krize mm, jasně ukázala všechny ty nedostatky, chybějící prvky, mm, vákuum v oblasti kompetencí a vedla k, k tomu, že se nám změnila struktura G20, ti noví členové a tak dále. Já si myslím, že G20 je velice důležitá, protože může pracovat pragmaticky a realisticky a také politicky korektně, protože se zohledňují názory těch, kteří tam teď jsou a v minulosti tam nebyli. Zároveň to musí být ale také transparentní orgán, který má určitou zodpovědnost a který hovoří jasně. Takže nejprve musíme se velmi pečlivě podívat na tyto neformální instituce, zamyslet se nad tím, jak by se daly zlepšit z hlediska transparentnosti a povinnosti zodpovídat se. Druhá věc, kterou chci říct, je tady v tom rámci, který navrhuje Gudmar, eh, velké zaměření na řešení těch eh, celosvětových nerovnovách ex ponte, ex post prostřednictvím globální ekonomické zprávy. Globální ekonomická zpráva je potřebná právě v důsledku těch globálních nerovnovách. Je to potřeba, protože globální celosvětové trhy potřebují pravidla, takže já si myslím, že tento institucionální systemický aspekt je velice důležitý. To musíme mít na paměti, když se snažíme koncipovat nějakou globální ekonomickou zprávu. Musíme mít na paměti celosvětovou strukturu přediva celosvětového trhu. A konečně třetí věc, kterou považuji za velice důležitou, je, že zdá se, že zde fungují velmi silné faktory změny v rámci celosvětového měnového systému. Vypadá to, že se tady objevuje určitý multipolový systém. Já se domnívám, že eh, bychom, my bychom měli vyjádřit naši preferenci jako Evropská unie. Jak my se stavíme k tomu celosvětovému měnovému systému. Děkuji. Děkuji. Stručná poznámka. Souhlasím s tím, co říkal pan Skikluna i Danuta. Myslím si, že G20, když zahála svoji činnost, tak začala dobře, efektivně a máme velká očekávání. Já mám ale teď pocit, že tato očekávání trochu vyprchala, protože krize podle některých možná tedy úplně neskončila, ale už není tak naléhavá. A opět se řeší spíše otázky na národní úrovni. A já si myslím, že je důležité, abychom našli nějaké formální způsoby reorganizace G20. Musíme mít formální uspořádání, které může rozhodnout o závazných opatřeních. Teď vlastně probíhá taková neformální diskuse v rámci této skupiny, užívají si to, ale nic není závazné. Potřebujeme tedy závazná rozhodnutí. Za druhé, vzhledem k tomu, že ve výboru pro krizové otázky řešíme stejné nebo podobné věci v naší závěrečné zprávě, tak bych požádal Gunra, aby se zúčastnil těchto diskusí v naší konečné zprávě bychom měli vyslat stejný signál jako ve vaší zprávě. Neměli bychom mít různé zprávy, které se týkají stejného tématu, které by byly potom trochu odlišné. Děkuji. Nyní dám slovo opět panu zpravodaji, aby skončil tuto diskusi. Děkuji. Děkuji za konkrétní moudrá slova kolegů. Dvě věci. Měli bychom vytvořit proces v rámci Evropské unie, měli bychom vytvořit společný hlas v rámci té, této ekonomické zprávy. Neměli bychom zapomínat na to, že největší ekonomikou světa není USA nebo Čína, ale je to Evropská unie a musíme tento hlas využít na globální úrovni což požaduje celou řadu reform, včetně našich vlastních eh, ekonomik, ale musíme mít na paměti globální aspekt, eh, který musíme uchovat, musíme využít našeho vlivu. Druhá věc, G20 by měla být odpovědná, transparentní, formální. Eh, především, čím více se blíží k Mezinárodnímu měnovému fondu. Oni se tímto způsobem k němu přibližují. Ano, je to všeobecná, univerzální organizace, je to formální instituce a týká se všech ekonomik. G. Souhlasím se všemi, a to jsem zdůraznil, že G20 je důležitá, nicméně na posledních zasedáních nedospěli téměř k žádným závěrům, ne kvůli tomu, že to není závazné, je to ještě z jiných důvodů. Nesmíme zapomínat, že G20 může být zítra G5 nebo G25. Záleží na těch vedoucích vládách, zda někoho přizvou. A pokud se dostanete na ten seznam pozvaných, tak je to dost náhodné, svévolné, kdo bude přizván nebo ne. Nemůžeme tady spoléhat, že to bude nějaká formální instituce, která bude transparentní. Mé závěry jsou tedy následující. Co je nejdůležitější v této oblasti, té globální zprávy, musíme mít stejná pravidla, co se týče finančních trhů a musíme mít společný přístup při řešení a monitorování jednak měnových politik, strukturálních deficitů a měn. Můžeme k tomu přidávat další věci, ale čím více tam budeme přidávat další aspekty, tak si podkopáme závěr, který by byl konkrétní. Musíme se zaměřit na to nejdůležitější v tomto procesu. To ostatní s tím půjde ruku v ruce. Musíme být ale realisté, protože jinak to nebude mít patřičný dopad. A opět, čím větší odpovědnost, čím větší závaznost, formálnost, transparentnost, ať už to chceme na G20, která se takto blíží k Mezinárodnímu měnovému fondu, tak musíme důrazně postupovat. Chtěla bych připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. Eh, květen a další diskuzi eh, povedeme 14. Eh, června, takže máte dost času na to, abyste do toho zanesli pozměňovací návrhy. A teď přejdeme k závěrečné diskuzi a to je um, paní Esaja, její zpráva o technických požadavcích um, netýkajících se úhrady a inkasa v eurech a změna nařízení 924 eh, z roku 2009. Děkuji, paní předsedkyně, pokusím se být stručná eh, se svou prezentací, vím, že mám omezený čas. Takže SEPA, eh, to znamená oblast jednotných evropských pladeb, je to hlavní evropská iniciativa, která byla vždycky podporována zvláště Evropským parlamentem, komisí a mm, Evropskou ústřední centrální bankou. V lednu 2008 SEPA Credit Transfer SEC TTIP byla iniciována, pak následovala eh, SEPA SDD a to bylo v listopadu roku 2009. Ovšem, moje otázka eh, týkající se nových programů ukázala se, že to probíhalo velmi pomalu. V říjnu 2010, dva roky poté, co ECT začalo fungovat, podíl ECT mezi všemi transakcemi mm, eh, co se týče zúčtovacích a vyrovnávacích mechanismech, dělal pouze 9,3 Podíl STD se pohyboval kolem 1 takže je zřejmé, že má otázka, že tady zapotřebí vyjasnit tuto otázku v legislativě. Evropský parlament ve svých dvou usneseních v březnu 2009 a březnu 2010 eh, vyzýval, a teď eh, cituji, eh, jasný, vhodný a závazný konečný termín, nemělo by to být později než 31. prosince 2012 tak aby se, eh, se přešlo na nástroje SEPA. Reagovala jsem na tuto výzvu tím, že jsem eh, navrhla jiný termín, protože jinak by situace nebyla eh, férová. Nejkontroverznější otázkou v tomto nařízení nebo otázkách zůstává vypadají MIFS, potom poslední platby a Teď eh, se budu věnovat těmto kontroverzním otázkám a také otázka konečných dat. Za prvé, konečné datum navrhuji, aby tady bylo jedno konečné datum pouze, tak abychom umožnili eh, tuto, tuto eh, pohyb. Toto konečné datum by mělo být dva roky poté, co vstoupí v platnost nařízení, tak aby bylo možné poskytnout dostatek času pro migraci i v těch eh, členských státech, kde migrační proces byl velice pomalý. Jedno konečné datum by to také zjednodušilo a bylo by možné pak informovat veřejnost a nezbytná informační kampaň by pak byla taky účinnější. A pak um, delegované akty. No, akty přenesené působnosti je, um, by bylo by dobré, kdyby komise měla delegované pravomoci, tak aby mohla změnit technické požadavky, ale pouze požadavky technického charakteru. Takže um, jsem tady mnoho požadavků přednesla, to se týkalo přílohy nařízení, a pak to bylo omezená působnost. Když používáme delegovaných pravomocí, tak bychom měli očekávat, že komise bude konzultovat relevantní aktéry jako radu SEPA a nebo experty ze skupiny SEPA a také rada SEPA nebo odborné skupiny pro SEPu. Tyto zásadní požadavky, mm, to, je, to jsem posunula z přílohy do textu samotného, e, to se týká hlavně klauzulí ochraně spotřebitelů. Tyto doložky které se týkají přímých otázek, eh, týkající se inkasních plateb, to je základní model, ve které mají zmocnění příjemce a banka věřitele, nikoli v banka pláce nebo dlužníka. Myslím si, že tato základní volba nebyla správná, ale eh, protože již byla volba učiněna, tak spotřebitelé eh, musí být řádně chráněni, když se přesouvají ze systému plateb se zmocněním dlužníka na systém plateb se zmocněním věřitele. Pak otázka MIFS, což znamená vícestrané mezibankovní poplatky. Otázka těchto mezibankovních poplatků je složitá. Komise navrhuje pouze poplatky z transakcí R, které, kdy platba byla zamítnuta, vrácena, eh, odmítnuta nebo zrušena. A pokusila jsem se najít kompromis, který bude spočítat, počívat v tom, že po určité dlouhé přechodné období by se více strané mezipankovní poplatky stále ještě používaly. Takže dlouhé přechodné období takže přičemž by výše základních vícestranných mezibankovních poplatků byla ve všech členských státech jednotná. Lze očekávat, že vícestrané mezibankovní poplatky za transakce R založené výhradně na výši nákladů by se zbližovaly ve členských státech a byla by tady rovné podmínky pro poskytovatele platebních služeb. Pak eh, otázky výjimek. Eh, je tu potřeba eh, takového přechodného období určitého, ale toto by mělo být co nejkratší. Například mm, německé ELV je jedna z jednorázových inkasních plateb, k jejímuž vygenerování se používá platební karty, která umožňuje poskytnout základní informace týkající se zmocnění. Řada zákazníků si ve skutečnosti nemusí uvědomovat, že když svou kartu používají k nákupu v obchodě, tak generují vlastně inkasní platbu. Jsem přesvědčena o tom, že hospodářská soutěž se v sektoru plateb i prostřednictvím tohoto nařízení zvýší a že tím dojde ke snížení cen za platby, takže bude za tři roky možné uvést nadstandardní platební služby a platební služby systému ELV do souladu se systémem SEPA nebo najít odpovídající náhradu systému SEPA. A poslední otázka, kterou bych ráda zdůraznila, eh, to jsou eh, větší úhrady nebo inkasa. Myslím si, že by to mělo být vyčleněno z tohoto nařízení úplně a mělo by se jenom zajistit to, že tyto kanály nebudou zneužívány. A toto byly hlavní otázky. Ráda bych ještě zdůraznila v této krátké prezent, které jsem chtěla zdůraznit v této prezentaci a chtěla bych na tomto místě poděkovat komisi a radě a také mým stínovým zpravodajím za dobrou spolupráci a těším se na další plodnou spolupráci eh, do budoucna. Děkuji. Děkuji vám. Já tady mám tady na seznamu stínové zpravodaje, kteří jsou přítomní nejprve Sophie Veld za frakci ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji paní zpravodajce za velice pečlivě odvedenou práci a že od samého začátku zapojila do procesu eh, stínové zpravodaje z ostatních skupin. Jménem svojí politické skupiny eh, bych chtěla velice ocenit přístup, který zaujala, co se týče jednak jednotného konečného termínu za dva roky hmm, Mm, ano, jednotný termín je potřeba, ale musíme se ještě zamyslet nad tím, kdyby to mělo být. Mělo by to být asi co nejdříve, co nejdříve to bude proveditelné, protože tohle není něco, co z ničeho nic se nám tady objevilo, to je něco, co už řešíme v podstatě 10 let, je tady opravdu na čase. Také vítám co největší omezení technických požadavků, které dáváte do nařízení spíše než do přílohy. Je potřeba se na to podívat ovšem do detailů a zajistit, že eh, tam nejsou nějaké technické požadavky, které by nebyly zcela eh, nezbytné. Dále, více strané mezibankovní poplatky, to je asi jediný bod, kde máme nějaké otazníky, zejména u navrhovaného přechodného období stávající ustanovení stejně vyprší, stejně skončí platnost. Nepamatuji si teď přesně to datum, vím, že je to za několik let. Navrhované přechodné období je ovšem delší než období, kdy vyprší platnost. Já myslím, že bychom tady měli se co nejvíce přiblížit k tomu, co říká Evropské komise a co nejrychleji to zrušit. Protože samozřejmě existence vícestranných mezibankovních poplatků v některých členských státech má negativní dopady na konkurenci a na vstup na nové trhy. Dále vaše poznámky týkající se výjimek, přechodná období, aby byla co nejkratší. Ano, určitě jsme pro. Potom ještě dvě věci. Jednak informovanost spotřebitelů. Na mě se obrací hodně zástupců, říkají, že potřebují více času, protože uživatelé si toho nejsou vědomi. A já vám říkám, já jim říkám, co vám brání? Začněte informovat lidi, začněte hned, začněte je připravovat. Nečekejte až na konečný termín nebo na jeho uplynutí, začněte je připravovat okamžitě protože ta lhůta, ten konečný termín, to je něco, do kdy to musí být uděláno, ale nic vám nebrání, abyste to udělali ještě dříve. No, to je možná revoluční myšlenka. A konečně moje poslední poznámka. Já se domnívám, že musíme velmi pečlivě mm, projít text a mm, podívat se na to, zde tam nejsou nějaké překážky, které by bránily novým produktům, novým službám, novým poskytovatelům nebankovních služeb. Protože domnívám se, že cílem by mělo být vytvořit eh, platební oblast nebo platební trh, který bude nabízet co největší možnost uživatelům a poskytovatelům. Měli bychom tedy dbát na to, abychom ne, nevytvářely nějaké překážky, které by bránily novým službám, novým e, subjektům se objevovat na trhu. Nicméně jsem si jistá, že to mm, ostatně chce i paní zpravodajka, že si je toho vědoma. Děkuji a dále má slovo pan Gigl za zelené. Nejprve i za mě poděkování stínovým zpravodajům a zpravodajce za spolupráci Všichni víme, že je to téma, kterého se přesně spousta lidí dívá na to, co se děje. Je to oblast, kdy finanční služby eh, velice prakticky jsou, nebo jsou těsně u občanů a občanech, ale musím říct, že problémy v některých členských státech a i v mém eh, státě existují, eh, jsme na evropském jednotném trhu a chceme mít jednotný prostor pro platby. A přeci jenom eh, to překročilo hranici únosnosti a proto si myslím, že je správné, že teď bylo stanoveno konečné datum ke kterému eh, má dojít k úplnému převzetí. Ani si nemyslím, že eh, to nám toho moc přinese. Eh, abychom ještě více protahovali toto konečné datum, to nám bude vytvářet jen dodatečné náklady a i různá konečná data pro různé dílčí oblasti se mi zdá být zbytečné a bude, povede to k dalším byrokratickým překážkám a na konci pak menší aktéři budou ti, které, který se to více dotkne než těch velkých. A proto jsem i proto, abychom během 24 měsíců se dopracovali k nějakému konci. Na druhé straně ale musíme brát v úvahu obavy řady lidí. To se týká eh, rovněž otázky Eh, toho, že eh, občané a občanky očekávají pomoc při eh, této nové, při této restrukturaci, protože i týká se to nových čísel. Je možné to třeba udělat jednoduchou internetovou pomocí nebo tím, že nová čísla IBAN a PIK dáme na U karty nebo na EC karty, že je necháme vytisknout. Některé banky už to dělají velmi vzorně. Nechápu, proč se to nedaří všem. A myslím si, že i v rámci veře- komunikaci s veřejností bychom měli jasně se vyjádřit k tomuto tématu a říct, že všechny banky mají závazek, aby svým zákazníkům napomohly při tomto přechodu. Co není z mého pohledu taky možné, je toto. Po evropaizaci, po eh, jsou ty ceny ještě vyšší než dříve. Myslím si, že by eh, tady měla být určitá eh, záruka. Víme, že v těchto oblastech trhy nefungují dokonale. Občanům a občankám bychom měli dát jistotu, že pro že co se týče transakčních nákladů, tak ty nebudou po reformě vyšší než přední. Myslím si, že to není eh, velký zásah do tržního hospodářství, když budeme přesvědčeni o tom, že eh, dojde k europaizaci v této oblasti a že to bude účinnější systém. Pak bychom měli ale eh, jim říci, že tyto ceny neporostou po reformě. Další bod eh, jsou inkasa a celý postup s tím spojený. Tady máme velmi účinný, dobře fungující systém. Jsou to elektronické inkasové postupy a tento systém by lidé, alespoň v Německu, si chtěli ponechat. Mm, my tam máme Eh, systém. Eh, chtěli bychom se dopracovat k řešení jinde a měla by být naplněna tato kritéria. Transakční náklady v oblasti ekonomiky nejsou hodnota sama o sobě, ale mělo by to být udrženo co nejnižší úrovni, protože by to měly být jisté transfery, ale také co do nákladů výhodné. Eh, co není možné, je, abychom později měli model, který poškodí obchod a nebo i podniky, středně, středně velké podniky, takže budou na ně navalovány větší náklady, než je tomu dnes. A myslím si, že k tomu ještě musíme vést diskuze. Německý model elektronického schématu INCAS naplňuje tato kritéria a já v zásadě očekávám, že se i mezi, nám, mezi sebou dostaneme k řešení, které bude eh, minimálně tak dobré, jako to, co teď máme. Ale v zásadě bychom byli velice otevření vůči tomu, aby se takovýto systém poevropštil, což neznamená, že to musí přesně vypadat tak, jako systém německý, ale Alespoň podobné výhody by měly být občané i v Evropě. Další bod, který považuji, který považuji za důležitý, eh, práva zúčtování. Tady musíme mít na eh, právo eh, se ohradit. To znamená, že občané a občanky by měli mít možnost, pokud bylo něco zúčtováno z jejich konta, aby se proti tomu postavili, aby to bylo zpětně zaúčtováno, protože je to něco jako záruka proti možnému zneužití. A e, to pomáhá i bankám, protože e, na konci to pak povede k méně mylným e, zúčtováním. A takže se pak stane, že ten, kdo to udělá nesprávně, tak bude muset nést i důsledky. A to pak povede k menším počtům takovýchto odvolání se a v země, které budou mít tato, eh, toto právo, na tom budou eh, lépe. A pak ještě demokratická otázka po demokratičnosti. Eh, podle mého názoru způsob, jakým se platby v Evropě regulují, je demokraticky pochybná akce. Není možné, že European Payment Council se bude sám regulovat, že se tady Eh, budou shromažďovat vědci a že ta všichni budou sedět v nějaké radě, ale na konci pak rozhodují, eh, si rozhodnou o svých pravidlech sami. Proto návrh, který je před námi, je důležitým krokem, protože tady budeme určité oblasti demokratizovat. Jistě, že úvěrové oblasti mají eh, rozhodovat také o tom, jak to bude probíhat. Měli by vědět o tom, jak budou upraveny technické detaily. Ale jsem proto, aby Mm, tyto oblasti byly eh, definovány demokraticky, tedy jak mají platby probíhat, ne formou nějaké seberegulace, která, ehm, takže si budou, budou úvěrové instituce sami stanovovat pravidla, ale eh, a tam, kde půjde o ochranu spotřebitelů, tam nebude žádná demokratická možnost zasáhnout. Tady bych si přál sám jako zpravodaj i od tohoto výboru, abychom jasně eh, definovali, eh, jak to má vypadat demokraticky. Tato vlajka by měla být jasně vidět a celý tento platební prostor by měl být upraven demokratickým, tím, že se z těho účastní i úvěrové instituce, ale mělo by to být demokratické rozhodnutí a nevím, proč to není v této oblasti možné třeba delegované nebo akta v delegované působnosti. Tady bychom eh, to měli udělat. Všechno musí projít plénem parlamentu ale v okamžiku, kdy budeme mít eh, obavy, když nám přednesou své obavy občané občanky, pak bychom měli mít možnost opřít se o demokratické možnosti rozhodování. A to platí i pro oblast plateb. Kolegové, máme ještě 10 minut. Máme tady zástupce GUE, dále zástupce socialistů a na závěr paní zpravodajka, takže prosím, buďte struční, přes za 10 minut eh, tlumočníci odchází. Prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně také. Děkuji paní zpravodajce několik poznámek. Věřím, že, jak říkala paní zpravodajka, není to pouze technická otázka. Pochopitelně jsou tady technické věci, otázka modifikace, abychom vytvořili jednotný prostor, ale já bych chtěla zdůraznit na tři aspekty, které zazněly jinak ekonomické, sociální aspekty a především musíme zajistit ochranu spotřebitele, ochranu občanů. Musíme mít eh, spolehlivé služby a nesmí docházet k nárůstu nákladů. Konkrétně, co to znamená? Musíme chránit zájmy spotřebitele, zájmy klientů a Náklady tohoto přechodového období nesmí být uhrazeny spotřebiteli, abychom nevytvářeli platební systém, který bude ještě dražší. Co tím chci říct? Znamená to, že vše, co je málo transparentní, eh, veškeré ty bankovní poplatky, to musí zmizet. Musíme vytvořit takto jednotný prostor, kde budeme chránit spotřebitele proti všem podvodům. Tady je vysoké procento podvodů a v případě ehm, elektronických převodů to jsou to tisíce případů. Nevím, jak to nejlépe nastavit. Za to má zajišťovat komise nebo nějaký jiný orgán. Kontrola a všechny tyto otázky by neměly být prováděny bankou spotřebitele, nicméně eh, bankou eh, věřitele. To znamená, že ten klient se nemůže obrátit na svoji banku. Za třetí, co říkali jiní řečníci, nechci se vracet k té otázce informací, ale není to jednoduché. Pochopitelně tady máte otázku například starších obyvatel nebo lidí, kteří nepoužívají internet. Tyto lidé musí být náležitě a správně informováni pokud chceme mít eh, jednotný prostor, tak eh, ho musí všichni také umět používat. A poslední poznámka je, co ty termíny. Ano, musíme stanovit eh, ten konečný termín, jeden konečný termín, ale jsou tady konkrétní věci, které jsou odlišné v jednotlivých členských státech. Každý postupuje trochu odlišně, čili já bych byl proto, abychom měli určitý termín, a který veme v úvahu všechny podmínky spojené s harmonizací, abychom rychle mohli vytvořit jednotný prostor pladeb. Čili já budu předkládat takovéto pozměvací návrhy. Děkuji. Děkuji, já to vezmu velmi stručně. Za prvé, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za to, že hledá od samého začátku konsensus. Nemyslím si, že takovéto nařízení potřebuje odůvodnění, protože cílem je dosáhnout jednotného vnitřního trhu. Děkuji zpravodajce za to, že předkládá jeden jediný konečný termín a také jakákoliv eh, přechodná období by měla být co nejkratší a co nejblíže konečnému termínu. Děkuji. Děkuji vám. A tímto vracím slovo zpátky paní zpravodajce. Jenom připomínám, že lhůta do předložení pozměňovacích návrhů je 16. května a jistě budeme mít ještě mnoho času na projednání v následující diskusi 14. června. Takže paní zpravodajko, máte znovu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že se všichni shodneme na rychlém eh, časovém rozvrhu. To je důležité zejména mm, proto, že celé to nařízení je v podstatě založeno na konečném termínu. Několik stručných poznámek. Souhlasím se Sofí Invelt a mistem Santisem, že potřebujeme kvalitní informační kampaň, aby spotřebitelé a veřejnost byli co nejlépe informováni, tak aby bylo zajištěno, že tato migrace uh, proběhne co nejrychlejším a nejhladším způsobem. Dále eh, stínoví zpravodajové tady zmiňovali ta ustanovení o ochraně spotřebitelů a jak jsou důležitá, že jsou naprosto zásadní. Určitě to je něco, na co se můžeme ještě společně podívat, abychom zajistili, že budou tato ustanovení dobře formulována. Abychom poskytli co nejlepší ujištění spotřebitelům. Protože bez přijetí veřejnosti tato legislativa neprojde. To byly asi ty hlavní body, které tady zazněly. Co se týče ELV, teď nevím, zda to byla otázka nebo jenom komentář, pane Kikolde. Well, that was a comment. No, byla to poznámka, ale zároveň to můžete považovat i za otázku. A na co vlastně jste se ptal? Teď už nevím přesně. Já jsem poslouchala uh, tlumočení z Němčiny do finštiny a úplně si nejsem jistá, co jste měl na mysli. Nebo jestli chcete, možná se potom můžeme na to podívat spolu mezi stínovými zpravodaji, ale v zásadě, o co mi tam šlo, uh, Eh, chtěl jsem říci, že musíme zajistit, aby to, co získáme potom, mělo eh, stejnou kvalitu jako to, co máme teď. Čili více evropské řešení bude znamenat levnější řešení a vyšší ochrana spotřebitelů. Myslím, že toho můžeme dosáhnout v této oblasti, ale zároveň nesmíme ztratit systém, který je levnější a poměrně efektivní, abychom získali systém, který bude dražší a bude mít vyšší náklady na jednotlivé transakce. Ne, nám by mělo jít o snížení nákladů na transakce, o něco, co bude fungovat dobře v rámci Evropy a podpoří jednotný vnitřní trh. Tady se nám ještě nepodařilo ale dosáhnout koncensu, takže myslím, že na to musíme dále pracovat. Kolegové, je mi líto, opravdu už nemáme čas na tyto typy konverzací. Každopádně eh, snad se blížíme ke konci. Ano, děkuji. Já jsem si jistá, že tady toto nařízení pomůže zvýšit konkurenceschopnost a snížit náklady pro spotřebitel. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Mně nezbývá, než vám popřát pěkné velikonoční svátky a sdělit vám, že příští schůze se bude konat 2. května v 15 hodin odpoledne. Děkuji vám, kolegové, za vaši spolupráci a za to, že jste mě podpořili v roli předsedkyně. Děkuji.